Buongiorno a tutti, pregherei di prendere posto e dichiaro aperta questa riunione. Dobrý den, vážení kolegové, vítám vás na zasedání výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a já tady budu předsedat této první části, eh, která se týká volby předsedy a místopředsedů. předsedů. Až tedy eh, bude zvolen náš nový předseda, bude předsedat on a teď tedy eh, nejprve všechny kroky, abychom mohli přejít eh, k tomuto důležitému okamžiku. Vítám vás všech. Vítám také případné nové kolegy, kteří poprvé zasedají v tomto výboru pro průmysl. První věc, kromě toho, že tady přivítáme všechny kolegy, chtěla bych oznámit eh, účast náhradníků, protože někteří řádní členové se nemohli dostavit. Paní Ajuza nahrazuje paní, pana Gerkeho, paní Ajuza je zde, ano. Pan Dambus nahrazuje pana Tajányho, našeho předsedu parlamentu. Paní Spiraky nahrazuje kolegu Ehlera, Kolega Turkánu eh, nahrazuje kolegu Buzoje. Paní Rodriguez Pinheiro nahrazuje kolegu eh, Zoriňa a pan Skralek za zelené nahrazuje kolegu Dalundeho. Takže to je vše a tím eh, jinak jsou přítomně všichni členové výboru, buď řádní členové nebo náhradníci. A Teď tedy ještě musíme ověřit, zda jsme e, usnášení schopní, a to je 17 členů. Zdá se, že tedy usnášení schopní jsme a můžeme tedy přistoupit ke jmenování předsedy. Chce si někdo vzít slovo? Pan Karis e, má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Za EPP navrhujeme na předsedu výboru bývalého eh, předsedu eh, parlamentu, který také předsedal tomuto výboru, a pana Jiřího Buska. Prima Tak já se připojuji k této aklamaci, ale nejprve se musím zeptat pana Buska za přijímá kandidaturu, prosím. Ano, přijímám. Výborně, takže teď můžeme aklamací tedy eh, schválit. Eh, respektive jsou ještě nějací další kandidáti, nebo chce se někdo navrhnout sám několik? Takže vzhledem k tomu, že nejsou další kandidáti, můžeme tedy zvolit nejjednodušší postup schválení aklamací. Takže pan předseda Buzek je znovu zvolen do čela tohoto výboru. Já samozřejmě blahopřeji jménem všech, jménem svým předsedovi Buzkovi a prosím, aby e, zasedl e, za e, předsednický stůl a znovu se ujal své funkce jakožto předsedy výboru. Blahopřeji. Uh, uh, thank you very much, all of you, colleagues. Uh, Děkuji mnohokrát, vážení kolegové. Je to skutečně velká odpovědnost předsedat výboru ITRE, ale také velké potěšení, to vám chci říct zcela upřímně. Eh, mám zkušenosti s různými funkcemi, ale tato funkce je pro mě zvláště zajímavá. Eh, a musím říci, že mám za sebou velice zajímavých dva a půl roku. Také jsem rád, že mohu dále působit právě v tomto výboru, který je velice aktivní. U energetiky máme devět legislativních návrhů, dva v trialogu a sedm se týkají balíčku čisté energie, Diskuse probíhají, měly by skončit do konce tohoto roku, takže je to devět legislativních textů. Pak je digitální agenda, jedna v trialogu, tři digitální jednotný trh, potom dále ještě výzkum, projekt Prima, velice důležitý, kde je urychlené řízení, takže 14 dalších legislativních textů a devět legislativních stanovisek, při nejmenším devět, legislativních stanovisek a pak ještě zprávy z vlastní iniciativy. Takže nás čeká skutečně hodně práce a e, je to tedy odpovědnost moje, odpovědnost celého předsednictva našeho výboru, takže děkuji mnohokrát za vaší aktivitu i podporu, e, kterou pocituji neustále. A teď bychom tedy měli přejít k zvolení místopředsedů prvního, druhého, třetího a čtvrtého místopředsedy. Byli tady uh, už zmíněni náhradníci, kolegyně už o tom hovořila, kolegyně Patricia Toja a děkuji Patricii za to, že se ujala vedení první části jednání našeho výboru. Takže známe už jména náhradníků. Eh, usnášení schopní jsme, jak víte, a nyní tedy přejdeme ke kandidátům na eh, post prvního místo předsedy. Máte nějaké návrhy? Ano, prosím. Tak na pozici prvního místo předsedy navrhujeme kolegyně Patriciu. Patri, děkuji, Patricie, souhlasíš ano, souhlasím. Blahopřeji. Je tady nějaký další kandidát? Musíme postupně. Žádný další kandidát. Tak dovolte poté, eh, když nemáme dalšího kandidáta, tak myslím, nemusíme dělat tajné hlasování, budete-li souhlasit a eh, můžeme tedy eh, schválit naši kolegyně Patriciu Toju ve funkci první místo předsedkyně aklamací. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Teď uh, druhý místopředseda. Máte nějaké návrhy? Pan Kraslodemský. Ano, my bychom chtěli na druhého místopředsedu navrhnout kolegu Souhlasíte? Ano, souhlasím. Děkuji. Nějaký další kandidát? ještě někdo se chce ucházet o funkci nikoli, takže pokud eh, do, budete souhlasit také, abychom to schválili aklamací. Děkuji. Nyní eh, třetí místo předseda. Jsou nějaké návrhy na funkci třetího místo předsedy? Gue? Ano, za GUE navrhuji eh, navrhuji pana Kohlíčka na funkci třetího místo předsedy. Ano, děkuji, souhlasíte? Kolega Kohlíček není přítomen, nicméně poslal e-mail v tom smyslu, že tedy souhlasí, respektive souhlasil, když psal ten mail, ale předpokládám, že to platí i nadále, tak eh, Máme tedy eh, vlastně eh, potom eh, stopu, je to tedy dohledatelné. Ten souhlas, nějaký další kandidát? Nikoli. A myslím, že i zde můžeme schválit aklamací pana Kohlíčka. Děkuji mnohokrát, kolegové. A čtvrtý místo předseda našeho výboru. Máte nějaké návrhy? Pan Federle. Pane předsedo, naše místa se mění. Ve výboru ITRE dříve jsem seděl tam ve středu eh, za eh, ALDE. Navrhuji opět Mortona Halvega na funkci čtvrtého místo předsedy. Děkuji. Ptám se tedy kandidáta, eh, zda souhlasí. Ano, souhlasím, pane předsedo. Výborně, děkuji. Jsou nějaké další návrhy kandidátů? Zdá se, že ne, takže myslím, že můžeme postupovat stejně a schválit kandidáta aklamací. Děkuji. Vážení přátelé, Takže máme eh, tady stejné lidi jako minulé dva a půl roku a podle mého názoru nás čeká zase vynikající spolupráce. Eh, chce někdo z místo předsedů říci pár slov? Možná nejprve eh, požádám paní místo předsedkyni, to by bylo určitě velice inspirující pro nás všechny. Prosím. Především bych chtěla poděkovat za důvěru, kterou jste mi svým hlasováním eh, tedy svěřili. Myslím, že my všichni eh, místo mm, předsedové jsme velice potěšeni. Dále, jak už jste říkal vy, pane předsedo, musíme navázat na svou práci. Máme velice nabitou agendu v oblasti energetiky, průmyslu, výzkumu, eh, revize v polovině období plánu pro výzkum, takže máme toho hodně před sebou a mohu tedy jenom jako vy nám popřát hodně štěstí do práce, protože toto druhé legislativní, nebo druhá část legislativního období by měla znamenat, že dokončíme důležitá Eh, témata a že takto prospějeme Evropě. Já tedy přeji hodně štěstí eh, nám všem do práce. Věřím, že jako vždy v tomto výboru ta práce bude velmi plodná. Předseda, děkuji mnohokrát Patricie, děkuji za eh, tento krátký projev a teď bych ještě požádal kolegu Henka, jestli chce říct pár slov. Ano, já doufám, že budeme společně pracovat eh, ve prospěch konkurenceschopnosti evropského průmyslu, především že zastavíme deindustrializaci eh, v mnoha evropských zemích. Děkuji. Předseda, děkuji. A kolega Petersen, nejprve dovolte, abych vyjádřil svůj dík za zvolení jak už jste říkal vy sám i ostatní, čeká nás opravdu velmi mnoho práce. Těch příštích dva a půl roku, zejména v oblasti energetiky, eh, bude náročných. Budeme o tom mluvit i dnes eh, dopoledne a těším se tedy na konstruktivní a kvalitní spolupráci s vámi všemi. Děkuji. Takže, vážení přátelé, tím končí ustavující část schůze a vlastně přesně na čas. A teď tedy můžeme přejít k takzvané řádné schůzi našeho výboru. Schůze je řádná, ale velice eh, důležitá. Ta, ty řádné postupy jsou často nejdůležitější. Nejprve přijetí pořadu jednání. Pokud nejsou žádné další komentáře, tak můžeme eh, pořad jednání přijmout bez změn. Žádné komentáře nejsou moje sdělení. Já jenom bych ještě jednou chtěl přivítat nové členy výboru ITRE. Vidíte, že možná eh, nejsou, nebyli všichni přítomni eh, během těchto voleb. A já tedy zmíním jména všech nových eh, členů našeho výboru zítra před hlasováním, protože vidím tady kolegy, kteří nebyli řádnými členy, ale někteří byli, vrátí se mezi uh, nás. Já jsem velice potěšen, že všichni se nakonec chtějí vrátit do výboru ITRE. I předseda parlamentu je stále řádným členem výboru ITRE, což je poměrně neobvyklá situace. A já tedy uh, uvedu jména uh, Eh, nových členů eh, našeho výboru zítra v 10 hodin před hlasování, abychom je mohli všechny oficiálně eh, přivítat. A teď tedy přejdeme k prvnímu bodu na pořadu jednání digitalizace evropského průmyslu, což je návrh zprávy. První výměna názorů proběhla 12. října 2016 této zprávě z vlastního podnětu eh, mají stanovisko výbory IMCO a KULT podle eh, článku 53+. A výbory TRAN a EMPL mají normální stanovisko, takže je to velice důležitý text. A naším zpravodajem je Reinhard Bütikofer. Já bych chtěl omluvit eh, Reinharda, protože minule na naší schůzi s panem Ettingerem nebo chtěla bych se mu omluvit, protože kvůli nedorozumění jsem mu neumožnil říct si všechno, co chtěl k tomuto tématu. A nyní tedy, milý kolego, milý Reinharde, máš, eh, mám možnost se ti omluvit a zároveň ti uděluji slovo, a, ehm, abys nás informoval o problematice digitalizace evropského průmyslu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A na úvod bych eh, vám rád poblahopřál eh, k tomu, že budete pokračovat ve své práci předsedy našeho výboru. Velmi si vážíme vaší práce a eh, velice děkuji za laskavá slova. Pro mě je velkým potěšením, že mám příležitost věnovat se strategii digitalizace jako prvnímu tématu, které eh, projednáváme v druhé polovině mandátu našeho výboru. A jak všichni jistě vědí, když se seznámili s návrhem zprávy. Základní fakta jsou známa, nebudu je tedy prezentovat podrobně, spíše se zaměřím na některé aspekty, které vnímám jako zvlášť relevantní a budu velmi rád naslouchat názorům dalších spoluspravodajů, a stínových zpravodajů a samozřejmě také kolegů. Já si dovolím své vystoupení rozčlenit do čtyř bodů. Nejprve se budu věnovat obecné filozofii, kterou Evropská unie eh, zvolila pro digitalizaci a je zcela zřejmé, že potřebujeme integrovanou strategii digitalizace v průmyslu, tak jak to vnímá také Evropská komise, která vydala své sdělení věnované evropskému průmyslu a digitalizaci a jejím pokrokům. Myslím si, že tento přístup bychom měli podpořit. Digitalizace bude mít zásadní význam pro řešení celé řady ekonomických problémů. A zpráva ve své první kapitole poukazuje právě na některé tyto problémy. Jsem přesvědčen, že Právě tento materiál bude moci podpořit plnění našich cílů, například v kruhovém hospodářství, eh, v podpoře efektivního využití zdrojů a energie musí jít ruku v ruce také s investiční politikou, eh, sociální inovací a dalšími aspekty. Struktura řízení, a to je také nedílnou součástí celé filozofie, by neměla být příliš centralizovaná. Naopak by to měla být spíše struktura, která zajišťuje koordinaci národních iniciativ a platform, aby zajistila rozmanitost, ale také podíl eh, na úsilí všech a podpoře spolupráce. V tomto směru je důležité si uvědomit, že existují eh, různé zainteresované subjekty a já se právě eh, tomuto aspektu také věnuji. Samozřejmě potřebujeme také odpovídající rámcové podmínky eh, k tomu, abychom vytvořili odpovídající strategii industrializace a eh, myslím si, že v této souvislosti budeme také rádi za finanční prostředky z Evropského fondu pro strukturální investice, abychom posílili digitalizační strategii. A také jsem přesvědčen, že zásadní význam má také to, abychom věnovali velkou pozornost úloze malých a středních podniků právě v oblasti modernizace a inovací. Za třetí, z hlediska technologií ehm, existuje několik témat, která mají velký význam, jako eh, zabezpečení služeb, eh, což eh, může představovat také zásadní kompromis v tom, co dělá Evropa v oblasti digitalizace. A já doufám, že kolegové budou moci podpořit potřebu silné strategie standardizace. Evropa v tomto směru dosáhla velkých úspěchů právě svým přístupem ke standardizaci. A tady Eh, má tedy Evropa eh, dlouhou a hrdou tradici a myslím si, že bychom na ní měli stavět. Pak se objevují další témata, například eh, téma, o němž se hovoří také na veřejnosti a které by mělo mít dopady také na Eh, naší práci a to záležitost přímých zahraničních investic v Evropě. A my bychom zde měli uvažovat o tom, zda může vzniknout potřeba nalézt nové přístupy, abychom zajistili ochranu evropských strategických zájmů. A dále vyvstává také samozřejmě sociální rozměr, dovednosti, vzdělání a sociální inovace. Na tomto místě nejde jenom o úzký přístup, ale samozřejmě také o časnou integraci eh, eh, perspektiv digitalizace do plánování vzdělávání a také integrace digitalizace do odborné přípravy a vzdělávání. Já bych na tomto místě chtěl poděkovat stínovým zpravodajům, kteří byli velmi laskaví. Jsem vděčný za jejich rady a doufám, že se nám podaří eh, společně připravit kvalitní materiál pro naše občany. Děkuji. To nakonec byl delší projev, než jsme očekávali, ale neměl jsem odvahu vás přerušit. Nyní dáme slovo stínovým zpravodajům. Máme jich zde hodně. Pan Salini za EPP. Grazie, buongiorno e grazie innanzitutto al... Dobrý den vám všem a děkuji. Eh, děkuji panu zpravodaji Butikofrovi eh, za EPP Eh, musíme ocenit práci, eh, která proběhla eh, právě v souvislosti s tímto zásadním stanoviskem a souhlasíme s hlavními podstatnými body, tak jak jsou vedeny v prvním návrhu textu. Ještě některé body doplníme a vyjádříme se také formou pozměvacích návrhů ke čtyřem aspektům. Za prvé, nutnost poukázat na vynikající práci výboru ITRE a KALT, KULT v sekci věnované tvůrčím odvětvím. E, v této souvislosti e, bychom mohli obohatit e, dokument. A jak řekl pan zpravodaj, je nezbytné také zmínit finanční nástroje ke konkrétním tématům, protože máme nejenom EFSI, ale také Horizont 2020, máme fondy soudržnosti, strukturální fondy a také fondy pro um, opatření v oblasti zaměstnanosti mládeže. A to je velmi relevantní. E, i konkrétně k finančním nástrojům, musíme poukázat na to, že tam existují specifické nástroje, které jsou určené právě na to. A nejde jenom o sociální aspekty, ale o širší kontext. K pilířům e, mých příspěvků bude patřit také digitální vzdělávání. Téma překonání rozdílu nebo nesouladu mezi nabídkou a poptávkou. Protože Eh, samozřejmě existují různé modely, jak střídat školu a práci, ale klíčovým aspektem je integrace mezi světem univerzit nebo vzdělávání a eh, podnikatelským světem. A tady můžeme eh, posílit spolupráci také mezi soukromým a veřejným sektorem. Kolega Bytikofer to nazval sociálními aspekty trhu práce. Eh, co se týká trhu práce, tak naše názory jsou, eh, ačkoliv jsou jiná východiska, naše názory se nakonec zbližují. A zaznamenal jsem výraznou retoriku v oblasti otázky, zda digitální revoluce sníží počet pracovních míst nebo ne. Musíme si uvědomit, že velká část pracovních míst bude naopak potřebovat nové dovednosti Eh, nové znalosti. Eh, čili nejde nám o to, že bude méně pracovních míst, spíše budou jiná nová pracovní místa. A co se týče eh, malých středních podniků, tak proběhla zajímavá diskuse na začátku práce pana Butikofera a mohu citovat příklad ze severu Itálie, kde malé a střední podniky Eh, představují jádro naší průmyslové krajiny, abych tak řekl. Ale jsou méně schopny vyrovnat se eh, s výzvami digitálního věku, ale přitom právě tyto podniky, malé a střední podniky, eh, potřebují pomoc. My musíme být schopni pomoci, aby mohly i nadále fungovat jako základní ekonomiky. Paní Patricia Toja za SAD. Děkuji vám. Já chci zdůraznit, jak důležitou práci pan Bütikofer odvedl, když připravil tuto zprávu. Analyzoval všechny aspekty, eh, byl v kontaktu se stínovými zpravodaji. Jeho zpráva eh, je obsahově velmi bohatá. A to platí pro nás, pro celý výbor. A první věc, kterou bych eh, ráda zmínila, když zatímco souhlasíme tedy s body jako inovace, E, investice do infrastruktury a podobně. Pan Betikofr e, také zdůrazňuje, že ty čtyři pilíře by neměly být jenom sociálním aspektem digitalizace. E, to je zásadní aspekt, protože to má sociální dopady. Je to takový předpoklad pro skutečnou digitalizaci, pro vznik skutečného digitálního rozhraní jsou nezbytné zásadní dovednosti. To není tedy jenom jeden aspekt, projekt, je to mnohem komplexnější. Podporuji také svého předřečníka a nakonec i pan Bytikofer sám řekl, že studie, které proběhly mezi hlavními think tanky, ukazují na to, že naopak vznikne v Evropě 6 až 8 milionů pracovních míst a zásadní problém je v přechodu z našeho systému eh, do systému digitální éry. Ale představuje to také příležitost musíme samozřejmě zvažovat i případná negativa. Eh, jak to dopadne ne na různé skupiny eh, obyvatel, co třeba děti, aby byly připraveny včas. Jak řekl pan Vitikofr při zavádění digitálního eh, obsahu do vzdělávání, to bude ovlivňovat samozřejmě systém vzdělávání, systém školství na všech stupních až po stupeň univerzitní. A e, to bych tedy doplnila k těm pířům. A ještě další dva aspekty bych ráda zmínila, tedy centra inovací, takové inovační uzly, e, centra kompetencí. E, myslím si, že na to se musíme také zaměřit podrobněji. Jenom tady chci zmínit, co by se dalo přidat do té zprávy, tedy Centrum kompetencí. Ale máme také výraznější kompetenci, nejde jenom o ty huby, která budou fyzickými kontaktními centry, ale také centry excelence budou podporovat průmysl a podobně. Uvědomí si nutnost inovovat a celý proces budou podporovat. A pak myšlenka standardů Tady musíme zvážit dva uhly pohledu. Říkáme, že to musí proběhnout rychle, ono to trvá několik let, než se vytvoří specifické standardy. Ale pak otázka norem a standardům eh, podle mého názoru je takovým falešným argumentem. My naopak musíme standardy otevřít, aby jakákoliv firma měla eh, k té technologii přístup, aby eh, nevznikla dominance nějakého monopolu aby to nebylo, dejme tomu, v rukou jedné velké společnosti. A já bych byla naopak pro otevření standardů, nikoliv pro e, rigiditu. A já už vidím červené světelko, že mám končit. V každém případě bychom mohli odvést ještě lepší práci. Tato práce, která byla odvedena, je velmi kvalitní. Děkuji mnohokrát. Pan Tošenovský za EKR. Pane předsedo, Rád bych také poděkoval panu zpravodaji za předložený text, eh, návrh této zprávy, protože myslím si, že to je skutečně hutný text a obsahující skutečně základní záležitosti. Eh, jedná se skutečně o vyvážený test, který plně reflektuje aktuální situaci a další mm, postup v oblasti digitalizace průmyslu, a to zejména platí v oblastech jako internet věcí, 5G, sítě, cloud computing, robotiky a dalších. Vidím také e, v této zprávě velmi dobře zdůrazněnou roli malých a středních podniků, e, kde jejich role v evropské ekonomice je nezastupitelná a jsem přesvědčen, že i rostoucí, e, přičemž prostředky a investice mají tyto podniky omezené, ale jsou zároveň ohromným motorem nových inovací a, a dalších postupů. Měl bych i přesto jednu poznámku. Komise ve svém sdělení hovoří o automatizovaných automobilech, eh, případně vůbec o automobilovém průmyslu jako technologickém motoru, eh, kde sám vidím velký potenciál, ale současně komise opomíjí propojení této oblasti s významným evropským projektem navigačního systému Galileo, eh, kdy tento bychom neměli opomíjet, protože je to obrovská oblast, která která je základní pro evropskou komunikaci. Všechny projekty, jako je Galileo, eh, Copernicus, EGNOS, eh, z, kosmického projekt, z kosmických eh, projektů jsou veřejnou technologickou infrastrukturou, kterou vytváří Evropská unie jako ohromný projekt a proto si myslím, že bychom neměli opomíjet, protože bude mít budoucnu velmi zásadní vliv na komunikační, navigační a možná i další technologické, eh, technologické záležitosti. Proto mi zde chybí tzv. space check, který eh, by měla komise provést u obdobných nelegislativních nebo legislativních návrhů, abychom eh, nezapomínali na tuto velmi zásadní vazbu ohromného projektu. Velmi děkuji panu Eh, zpravodaji za spolupráci s, eh, se stínovými zpravodaji a těším se na další spolupráci eh, v, při přípravě této zprávy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane kolego. Pa, paní Neuenhausen z Alden, děkuji. Nepřekvapí vás, že i já začnu tím, že pochválím pana Butikofera za výbornou zprávu, odvedl skvělou práci a zvláště oceňuji pozitivní tón a zaměření se na příležitosti, které digitalizace průmyslu může přinést. Všichni se shodneme na tom, že digitalizace představuje klíčový požadavek pro konkurenceschopnost a dovednosti našeho průmyslu. K tomu, co již kolegové řekli o problémech na trhu práce, se musíme zaměřit také na pozitivní aspekty. Například v Nizozemsku musela jedna automobilka zavřít, eh, eh, jiný podnik ji koupil a všechno robotizovali. A mm, oproti tomu, co si lidé mysleli, nakonec zaměstnali o 400 lidí víc než původně. A vzhledem k tomu, že náklady na pracovní sílu e, jsou v Evropě vyšší, tak přicházíme možná o pracovní místa, ale tak, jak práci přebírají roboti, tak budeme moci možná některá nová pracovní místa vytvořit nebo převzít zase jiným zemím, takže bychom měli skutečně e, se ujmout této příležitosti, která vzniká. Ještě tam je několik aspektů, které bych ráda do zprávy e, vnesla zdůraznit některé záležitosti, jak řekl pan Butikov, standardizace má velký význam. Ano, mm, tady mm, mm, můžeme eh, propojit problematiku s připravenou zprávou o standardizaci eh, a co by bylo možné doplnit, cloud computing. Eh, to ve zprávě zmíněno není, ale to cloud computing je důležité z hlediska velmi výkonného eh, zpracování eh, také 3D modelování a kapacity eh, počítačové techniky, protože to má zásadní význam pro náš průmysl. Také bychom mohli zaměřit svou pozornost na internet věcí, což patří také ke klíčovým pilířům samořízená auta, jak už to bylo zmízeno, autonomní řízení, to zmíněno moc nebylo, ale měli bychom zdůraznit. A také chci navázat na slova pana Tošenovského, tak jak řekl, konektivita 5G eh, a eh, na to už je zmíněno, ale satelitní technologie tam chybí a vesmírný rozměr eh, tam také trochu chybí. Je to velice důležitá oblast, zvláště v ve vzdálených místech Evropy. A na závěr, eh, myslím, že bychom měli být velmi opatrnění, když hovoříme o nových strukturách řízení a vládnutí. Já si myslím, že tady eh, hlavní cesta by měla vést přes eh, umožnění pozitivního vývoje, než abychom vytvářeli další byrokratické struktury. Velice se těším na spolupráci s panem zpravodajem a s dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji mnohokrát. Eh, paní Palon Malopez Zague. Děkuji vám, pane předsedo. Čtvrtá průmyslová revoluce má stále větší dopad na odvětví, jako jsou služby a obchod, ale nepochybně vede také k proměnám evropského průmyslu. Stále eh, více je tento průmysl robotizován a digitalizován. Průmysl je bez pochyby páteří produktivního modelu a také je to pilíř, eh, kolem kterého se točí i dělnický boj, tak aby byla uznána eh, jejich práva jakožto pracovníků. Nemůžeme ponechat průmysl eh, tržním silám. Návrh zpravodaje je dobře orientován a my bychom chtěli ten návrh posílit v oblasti veřejných investic a práv pracujících. Pokud jde o technologii, je třeba, aby veřejné výdaje zajistily e, konvergenci v technologickém rozvoji e, regionů a zemí, které mají největší spoždění, které nejvíc zaostávají, například Španělsko. Také je třeba, aby technologické e, vstupy v soukromém a veřejném sektoru vedly k tvorbě kvalitních pracovních míst a aby se také e, zajistila kontrola nad digitálním obsahem. Není možné, aby byl koncentrován v rukou několika nadnárodních společností. Je třeba posílit účast sociálních partnerů při digitálním vzdělávání a uznávání e, profesí, tak abychom zajistili e, sociálně spravedlivou digitalizaci. Děkuji very much. Uh... Děkuji. A teď za ENF paní Kapl. Bez mikrofonu. Probably broken. Asi máte porouchaný mikrofon říká pan předseda. Tak teď už to je lepší. Děkuji, pane předsedo. Velice srdečně děkuji panu zpravodaji. Eh, eh, máme před sebou dobrou a vyváženou zprávu. Pan zpravodaj vyvozuje eh, správné závěry a poukazuje na velké šance, které digitální vnitřní trh, co by základ pro digitalizaci evropského vnitřního trhu představuje modernizace z Evropy. Eh, hovoří tady o zahraničních investicích, eh, o intenzifikaci eh, digitalizace bod 14. Myslím si, že je třeba velice citlivě s tím tématem nakládat, zejména vzhledem k tomu, kolik firm má například v Německu v této oblasti eh, většinové vlastníky ze třetích eh, zemí. Potom eh, kybernetická bezpečnost pod 15, to je také téma, které silně souvisí s vnitroevropským propojováním, ale i globálním propojováním, síťováním. Potom je tady třeba vytvářet povědomí ve veřejnosti, že digitalizace je něco dobrého a netvoří to hrozbu. Ano, některá pracovní místa opravdu budou ztracena, ale spousta milionů nových pracovních míst eh, na základě digitalizace bude moci být vytvořena v nadcházejících letech. Potom eh, další věc, kterou eh, zpráva dobře rozpracovává, je, že malé a střední podniky mohou dobře profitovat z digitalizace. A Evropská unie by měla ukázat své vedení v důležitých klíčových technologiích na mezinárodní úrovni. Další věc, eh, pokud jde o propojení s dalšími zprávami, které teď eh, zpracováváme, eh, například normalizace a standardizace, tady je k tomu zpráva a myslím si, že je dobré, aby se to silněji promítlo i do zprávy o digitalizaci. Potom potenciály velkých dat, internet věcí a cloud computing eh, a digitální infrastruktura a satelitní technologie, zejména když hovoříme o automatizovaném mm, ježdění aut. Důležité je, abychom měli digitální eh, infrastrukturu, která eh, zajistí takové bezpečné, bezpečný pohyb vozidel. A, a celkově je tady velký potenciál, těším se na spolupráci. Děkuji. Mám tady velmi dlouhý seznam řečníků a v tomto uh, případě eh, vás všechny požádám, abyste se vyjadřovali velmi stručně, čili po minutě. Dovolíte-li. První na seznamu je pan eh, Langen, šef INTA. Nejdříve děkuji, děkuji, blahopřeji vám k znovu zvolení. Ta zpráva pana Bitykofera je dobrý základ. Já bych doplnil ještě tři věci. Všichni víme, že digitalizace znamená eh, dematerializaci a odpojení. Uber eh, sám o sobě nemá eh, žádný, žádného taxíka. Je to největší taxi podnik na světě. A někde se postaví to, co si v Německu můžeme vytisknout na 3D tiskárně. Podpora malých podniků. Potřebujeme digitální platformy. EU e Cloud a otázkou je také, jak tady nasadit strukturální fondy. Potom se tady mění pracovní podmínky. Eh, eh, musíme se tady zabývat otázkou eh, spolu rozhodování a vyhýbání se té likvidní tekuté práci, klik práci, práci na kliknutí. Potom mm, jsou tady toky dat, eh, dohody v investiční oblasti k zajištění inovací. A já v tomto smyslu podám příslušné pozměňovací návrhy. Děkuji vám mnohokrát, pan Schaffhauser. Prezident, Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poblahopřát vám k vašemu zvolení a také bych chtěl poblahopřát zpravodaji. V tomto návrhu vidíme velice významné aspekty e, ochrana citlivých digitálních podniků před e, zahraničními investicemi, to je odstavec 14, tak jak to dělají USA, minimální hranice pro výzkum a vývoj e, u podniků, které dostávají financování, dále úvahy o kyberbezpečnosti. Já myslím, že toto je věc zcela zásadní a Myslím, že digitalizace je vynikající příležitostí pro relokalizaci eh, některých činností a je to velká příležitost. Měli bychom být lídry eh, v tomto odvětví, jakožto Evropa, a máme určité eh, výhody. Musíme zvažovat přidanou hodnotu. Například mikroprocesory jsou důležitou eh, součástí této přidané hodnoty a také musíme zvažovat otázku vlastnictví údajů, která je velice důležitá. Je třeba určit, komu údaje patří. Děkuji. Eh, Děkuji, pan Blanco López. Mimo mikrofon. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát zpravodaji za eh, jeho návrh. Myslím, že se dotkl opravdu klíčových otázek v odvětví, které je rozhodující pro budoucnost evropského průmyslu. Pokud jde o pracovní prostředí, digitalizace vyžaduje vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Bohužel studie komise ukazují, že 40 pracovníků v EU má nedostatečnou úroveň digitálních dovedností a očekává se, že bude 800 tisíc pracovních míst, které nebudou eh, kvůli tomu obsazeny do roku 2020. Kromě digitalizace také robot robotizace vede k mizení některých pracovních míst. To vyžaduje hluboké změny zaměstnanecké politiky tak, aby se pracovníci naučili novým dovednostem a je také třeba eh, vytvářet vhodné prostředí pro investice, pro rozvoj telekomunikačních sítí, tak, aby se nahradily deficity, které zatím panují. Také je třeba soustředit se na eh, normalizaci, tak, aby Evropa měla v této oblasti také silné postavení. To je hodně věcí, eh, máme na to málo času a moje pozměňovací návrhy se tomu budou věnovat. Děkuji. Kali. Next. Děkuji, pan Kali. Děkuji, pane předsedo, a blahopřeji vám k znovu zvolení. Dnes hovoříme o velkém tématu pro Evropu i pro svět. A je důležité, abychom za sebou v této věci měli občany. My už jsme, a já jsem v tom byl zapojen intimně, eh, dělali nařízení o, ochraně eh, údajů, které eh, subjektu údajů zajišťuje právo na soukromí a, a mm, vydávání svolení k použití těchto dat. Potom ale lokalizace dat, to je něco, čím se musíme zabývat. Protože pokud máme dokončit digitální jednotný trh, tak tuto oblast je třeba řešit. A druhou oblast, eh, kterou je třeba řešit, je otázka vzdělávání. Lidé eh, musí být eh, vzděláváni ohledně toho, co se děje. Spousta lidí se bude cítit zaostale a vyloučeně a to není v zájmu jednotného digitálního trhu. Děkuji, paní Koplamatry. Děkuji. Nechci brát příliš mnoho času, ale souhlasím eh, s tím, eh, že toto byla velice eh, vyvážená zpráva a je, tak je to třeba být, protože průmysl je součástí digitalizované společnosti. Nicméně chtěla bych zdůraznit několik věcí. Jsou studie, že průmysl, který neinvestuje a nemodernizuje, zmizí z Evropy. Takže pokud nebudeme investovat Eh, tak eh, do nových technologií, či digitální technologií, tak také eh, o ten průmysl přijdeme a chci také zdůraznit příslušné dovednosti. Ale potom v této zprávě není zmínka o horizontální integraci. Nejde jenom o, o výrobní část průmyslu, ale i o logistiku. Co můžeme udělat lépe? Samozřejmě jde o efektivitu, materiálové toky, energetickou eh, efektivitu, ale můžeme také dělat produkty šité na míru. Eh, já jako spotřebitel si chci objednat něco v průmyslovém eh, rozsahu, ale a ta logistická síla prostě spočívá v tom, že jsme velmi dobře integrovaní. Potom eh, v komisi eh, by mělo být nové oddělení k tomuto a my bychom měli říci eh, v tom dokumentu, že chceme, aby to zpracovala různá oddělení. Ne, nejsem rozhodně pro jeden nový odbor. Pan Bedikofer. Děkuji. Já bych si přál, abychom na konci eh, ho, ho, eh, hovořili o pozitivních šancích a nejenom o sezónu problému. Samozřejmě jsou tady eh, velké výzvy, které je třeba nenegovat, ale důležitá je šance pro evropské hospodářství, pro pozítří, i pro lidi, jaké nesmírné možnosti digitalizace přináší. O tom se hovoří příliš málo. Takže já děkuji za ten podklad, akorát jsem chtěl říci, že nikdy Mm, ta debata se točí ohledně toho, že je tady eh, prostě jeden problém, druhý problém, třetí problém a to je tak trošku eh, špatný eh, středobod debaty. Děkuji za tuto poznámku. To je pan Kohlíček, náš třetí místo předseda. Vy jste tady už mezi námi. Odhlasovali jsme vás aklamací na příští dva a půl eh, roku. Máte slovo. Blahopřeji vám a eh, ostatním místopředsedům a děkuji eh, kolegům za důvěru, kterou mi svěřili. Spravodaj řekl spoustu zajímavých věcí, ve zprávě je toho spousta zajímavého skutečně obsaženo. Kolega Trošovský říkal, že bychom se měli také podívat na kosmické technologie. A já bych řekl, když máme pomoci při digitalizaci malým a středním podnikům, je třeba jim zpřístupnit vědecko-technické databáze, protože placení těch eh, poplatků, které jsou za přístup k vědecko-technickým databázím, kde jsou anotace, ať už jsou to patenty, vědecké články i další věci, jsou neskutečně drahé. Já si myslím, že tohle je důležité, aby se objevilo v této zprávě. Pokud chceme pomoct malým a středním podnikům, musíme něco udělat pro bezproblémové eh, vstupy do těch databází. Nesmí to být tak drahé, jako je to dneska. Dneska je to opravdu eh, velká investice, abyste se do těch eh, některých těch databází dostali. Takže to si myslím, že by bylo dobré, abychom dali do výjimku komise něco s tím do budoucna dělat, protože jinak se s tou pomocí malým středním podnikům dále dostaneme. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, pane kolego. Poprosím uh, zástupce Evropské komise o stručnou připomínku. Máme tady pana Maxe Lemkeho, šéfa e, odboru e, pro e, systémy pro digitalizaci průmyslu. A děkuji, pane předsedo. Děkuji vám všem za podporu a cené připomínky komisi. komise považuje za eh, velmi eh, užitečné a v souladu s eh, tímto sdělením. Digitální transformace se opravdu stane a evropský průmysl z našeho pohledu by měl být v čele té vlny a neprohrávat v globální konkurenci tím, že bude zaostávat. A my souhlasíme se všemi těmi připomínkami, které zde byly učiněny. Hlavním cílem sdělení je právě toto. Ale my jsme si také vědomi sociálního aspektu digitální transformace, eh, které eh, zde zmínila řada řečníků. To znamená otázka eh, kvalifikací, otázka pracovních míst a práce, sociální inovace. A poslední věc, která se teď často objevuje v tisku, je přijímání digitální transformace občany. Aniž bych eh, zacházel do něčeho hluboce obsahového, bych rád eh, řekl, že eh, paralelně jednáme, je důležité, že máme fórum aktérů, které se má setkat příští týden v Esenu z celé Evropy, kde budeme projednávat tyhle otázky, takže tam to pojímáme široce. Potom tady máme spuštění platformy platform, které eh, eh, má eh, navázat na, na průmysl 4.0 a tak dále. A potom máme také digitální den v Římě. A já bych vás rád pozval na takovouhle akci, na ten digitální den. Bude to na ministerské úrovni. Děkuji vám. Very much. It was short speech. Děkuji vám, tak to byl velmi stručný projev ze strany Evropské komise pane eh, zpravodaj. Eh, eh, neobvyklá situace, kdy všichni souhlasili s vaší zprávou. Já jsem překvapen, tam žádná kritika. Takže myslím, že byste to mohl uzavřít velmi rychle, protože místo předseda Evropské komise už těká a před dveře. Takže na, vám závisí, na vás závisí, kdy ho budeme moci pozvat dovnitř. Máte slovo. Konečně. Pane předsedo, mnohokrát děkuji. Jenom dvěma větami. Já eh, děkuji eh, kolegům eh, za připomínky. Slyšel jsem tady kritiku mm, od několik z několik kolegů, zejména děkuji panu Royalovi a těším se na, komunika- na konstruktivní spolupráci. Já vám také děkuji. A teď máme lhůtu pro pozměňovací návrhy je to 30. Eh, ledna ve 12 hodin. 31. 30. 30. 30. říká řečník. Hlasování eh, proběhne 25. dubna 2017 na ITRE. To je všechno. Děkuji, kolegové. A teď můžeme eh, pozvat už pana místo předsedu, už je tady. Thank you. Uh, uh, well, uh, sorry, Mr. Vice President, we kept you wait. Já se omlouvám, pane místo předseda, že jsme vás uh, nechali čekat. Uh, vezmi tři, čtyři minuty, čtyři minuty dokonce. Přešel jste velmi přesně, ale uh, Měli jsme tady velmi eh, zajímavou debatu o eh, digitalizaci evropského průmyslu. A teď můžeme přijít eh, k dalšímu nesmírně důležitému tématu na pořadu a sice k energetické unii. Náš výbor je zcela zodpovědný za to, to nezdílíme odpovědnost s žádným dalším výborem v tomto takže máme ten pocit, že je to pro nás velice zajímavé eh, téma. Eh, a vy jistě eh, představíte program čisté energie pro všechny Evropany. My dobře víme, že 90% legislativních návrhů v rámci energetické unie je na stole v Evropském parlamentu nebo i v rámci trialogu. Takže vám můžu jenom poblahopřát Eh, čistá energie pro eh, všechny Evropany. Celý ten balíček byl eh, přijat 30. listopadu. A my jsme zahájili debatu o tomto tématu. A ten balíček obsahuje klíčové návrhy k vybudování energetické unie, energetického trhu, včetně osmi legislativních návrhů které se týkají oblastí eh, efektivního využívání eh, energií, eh, obnovitelných energií, navržení trhu s energií, řízení energetiky a tak dále. A my jsme zkrátili ten počet na sedm, protože se hodilo dva z nich spojit a sice uspořádání eh, trhu s elektřinou a uspořádání trhu s energiemi. Pane místopředsedo, my eh, informujeme každého poslance, pokud jde o eh, stav příprav výroční energetické zprávy. Takže jak balíček pro čistou energii a stav energetické unie, to bude eh, komise přijímat 1. Um, února a, a má tady skonstatovat tedy pokrok směrem k energetické unie. Bude to druhá taková zpráva od přijetí eh, příslušné strategie. Ta první zpráva byla před měsícem, eh, před rokem a třemi měsíci v listopadu 2015, rokem a dvěma měsíci vlastně. Včera jsme měli velice zajímavé zasedání. Eh, přes dvě hodiny to trvalo v rámci Evropského energetického fóra. A to zajímavé, hm, spoustu zástupců evropského průmyslu členských států eh, samozřejmě eh, se dostavila. Někteří kolegové z Evropského parlamentu tam byli, to bylo velmi zajímavé. A teď je to oficiální a formální zasedání tedy s výborem ITRE, který zodpovídá za veškerou tu legislativu. Takže pro nás je to velmi důležité Děkuji vám, pane místopředsedo, že jste eh, přišel a, a vítejte v Evropském parlamentu. Eh, jste u nás stálým zástupcem Evropské komise, ale přesto vítejte a, a... President Buzek, distinguished. Děkuji vám, vážený pane předsedo Busku, vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Nejprve bych chtěl poděkovat za pozvání a za příležitost pokračovat v diskusi, kterou jsme začali už v loňském roce a mluvili jsme tedy o tom největším balíčku energetické unie. Nejprve eh, Ráno jsem slyšel dobré zprávy, že nejen předseda Buzek, ale také všichni místopředsedové výboru byli znovu zvoleni, takže blahopřeji a velice se těšíme na to, že budeme pokračovat v této skvělé práci, eh, kterou jsme navázali od, na počátku tohoto volebního období. Jak už říkal pan předseda, hovořil o návrzích, které jsme předložili v listopadu. Víte, že ten balíček měl různá eh, jména i ze strany tisku, zimní balíček, balíček energetické unie, balíček čisté energie, někteří tomu také říkali jumbo balíček, ale byl se kolegové v komisi mě upozornili, že máme-li eh, používat tuto terminologii letadel, tak by bylo lepší tomu říkat Airbus A380, protože ten je moderní, čistý, energeticky účinný, spolehlivý a velmi evropský. A proto mě se líbí tento popis, protože když se podíváte na ten balíček, já jsem přesvědčen, že bude mít velký dopad na zaměstnanost, na růst, protože by mohlo znamenat až jednoprocentní nárůst HDP v příštích deseti letech. Mohl by přinést 177 miliard eur doplňkových investic do našeho hospodářství a také by mohl zlepšit životy občanů tím, že podporuje e, stavbu budov na základě čisté energie, e, domácí automatizaci. To by mělo také e, mm, zastavit energetickou chudobu a nárůst cen pro spotřebitele. Proč tedy očekáváme takovýto velký dopad? protože ten balíček má široký rozsah působnosti. Někteří se dělali legraci, že ten balíček je delší než ehm, Bible a film eh, Sever proti jihu dohromady ale ehm, je to důležité, protože my jsme vám chtěli navrhnout eh, text, balíček, který bude opravdu komplexní, konzistentní, soudržný a proto jsme připravili osm legislativních a tři nelegislativní návrhy a jsem velice rád, že předseda Buzek už naznačil, že je třeba k tomu přistupovat konzistentně, protože to je skutečně velice důležité. Nezaměřovat se pouze na jednu část, ale uvědomit si, eh, že potřebujeme takovou celkovou proměnu. A Chceme-li tedy provádět společně tento balíček, musíme zahájit skutečně velice hlubokou proměnu a změnu evropských energetických systémů, asi největší, systému od do, největší změnu systému od doby, kdy vlastně začaly vznikat před 150 lety. Samozřejmě potřebujete i určitou provázanost všech těchto návrhů a proto jsme uh, Eh, vlastně ten balíček postavili eh, na takových třech jednoduchých cílech. cílech. Za prvé, chceme zajistit, aby eh, občané viděli, že na prvním místě je energetická účinnost, protože úspora energie je věc velice čistá a ekonomicky výhodná. Za druhé chceme být globálními vůdci v oblasti obnovitelných zdrojů a chceme zlepšit regulaci v této oblasti tak, abychom podpořili využívání obnovitelných zdrojů energie. A za třetí, že chceme také posílit eh, postavení evropských spotřebitelů a zajistit jim eh, lepší a novou ochranu. První výměnu názoru k balíčku jsme absolvovali eh, na plenárce v prosinci loňského roku. Já jsem velice pečlivě studoval oficiální komentáře a reakce vašich politických skupin. Eh, také bych chtěla využít tuto příležitost a poděkovat vám. Poděkovat za celkovou podporu, které se nám dostalo od všech hlavních politických skupin. Samozřejmě, a je to pochopitelné, každá skupina se zaměřila na odlišnou část toho balíčku na základě vašich priorit a na základě toho, co jste přislíbili svým voličům, ale eh, vítám eh, vaši připravenost eh, vnímat tento balíček jako celek, vnímat jej jako součást konzistentního rámce. Než zodpovím vaše otázky k těm částem, které vás nejvíce zajímají, chtěl bych upozornit na některé novinky v balíčku a byl bych rád, abyste je nepřehlédli. Za prvé navrhujeme eh, cíl energetické účinnosti ve výši 30 což by byl cíl závazný na úrovni EU. Dále vytváříme regulační rámec, který bude podporovat další rozvoj obnovitelných zdrojů v EU, bude podporovat inovaci a bude eh, přispívat k tomu, že mm, technická, inženýrská pracovní místa zůstanou v Evropě, eh, v laboratořích, eh, v, na, na, v, ve výrobních podnicích a tak dále. Také chceme zajistit právo každého jednotlivce vyrábět obnovitelnou energii k samospotřebě, ale nebo i k jejímu skladování či prodeji do sítě, tak aby eh, mohl eh, tedy z toho mít výdělečnou činnost. Myslím si, že tímto bychom také podpořili eh, tvorbu energetických družstev v Evropě. Také bezprecedentním způsobem posilujeme postavení spotřebitelů energie pozbuzujeme občany, eh, obce, eh, aby využili své nové eh, možnosti, například vyžadovat chytré měřiče, elektronické vyúčtování, smlouvy na elektřinu, které obsahují dynamické prvky, tak, aby měli možnost i si snáze porovnávat kvalitu služeb a cenu služeb, které jsou nabízeny na trhu. Také se snažíme podnítit členské státy k tomu, aby postupně odbourali cenovou regulaci, tak aby se podporovala hospodářská soutěž, inovace a investice, protože e, ukazuje se, že maloobchodní ceny energií narostly, přestože velkoobchodní ceny klesají a přestože klesají, e, a to dramaticky, ceny zemního plynu a ropy takže je třeba obnovit fungování trhu a řádnou tvorbu cen. Myslím si, že tyto návrhy jsou eh, vyváženým přístupem, že eh, je to vyvážené s, opa- s opatřeními na ochranu spotřebitelů obecně a na ochranu zvláště zranitelných skupin, kterým hrozí energetická chudoba a vím, že pro eh, mnohé poslance a poslankyně toto je důležité téma. Energetická chudoba totiž je eh, rostoucím jevem v Evropě a komise to nemůže přehlížet. Spolu s členskými státy můžeme pomoci milionům Evropanů snížit jejich účty za energie. Eh, my samozřejmě plně respektujeme výsady členských států v této oblasti, zároveň je žádáme, aby se tím zabývali cíleně a efektivně především formou opatření na podporu energetické účinnosti, to je například rekonstrukce budov, ale také bychom chtěli spolupracovat s vámi a s členskými státy na lepším eh, pochopení tohoto jevu, jevu, tak abychom byli schopni jej změřit, lépe jej definovat a proto chceme zřídit vlastně takovou observatoř nebo monitorovací středisko pro energetickou chudobu a myslím, že takto bychom měli získat eh, informace, které nám pomůžou k efektivnímu řešení. Pak také navrhujeme eh, procesní pojistky před tím, než spotřebitel eh, je odpojen od elektrické sítě. Během hospodářské krize jsme zažili dramatické situace, kdy lidé přišli o domov kvůli nucenému vystěhování, nebyli schopni splácet hypotéku a pokud eh, se něco takového ale stane, tak to musí mít nějaký postup, nějaké kroky v rámci nějakého řízení. A pokud jde o dodávky elektřiny, zvláště uprostřed zimy, byste najednou neměli být překvapeni tím, že vás někdo odpojí od elektřiny a je tedy třeba zajistit eh, řádnou ochranu spotřebitelů tak, aby všechno fungovalo řádně. Pak jsme také vytvořili eh, silný systém zprávy, eh, veřejné zprávy s třemi hlavními cíly. Eh, za prvé zajistit, že všechny cíle energetické unie budou neustále sledovány a budou tedy řádně prováděny. Za druhé vytvořit více transparentnosti a předvídatelnosti pro investory, prostřednictvím eh, národních energetických a klimatických plánů, které budou mít dlouhodobý rozhled. A za třetí chceme také eh, rozšířit eh, existující a zatím roztříštěné plánování, tak aby ty povinnosti plánování podávání zpráv byly eh, konzistentnější. Připomínám, že tento balíček to není jenom legislativa, znamená také různé kroky, které mají přispět eh, k krátko a střednědobým cílům. Chceme už nějaké okamžité výsledky pro naše občany a pokud se nám to podaří, nebudou muset čekat na jednání a dohody mezi spoluzákonodárci, já samozřejmě doufám, že ta jednání pro, budou probíhat um, hladce a jsem si jist, že také budeme moci brzo začít v těch jednáních. Co tím mám na mysli těmito konkrétními opatřeními? Například spolu s balíčkem jsme zahájili strategii inovací v oblasti čisté energie, kde jsou obsažena opatření tak, abychom se tím tou čistou energií zabývali ve výzkumu a inovacích. Dále máme tam návrh chytrého financování eh, eh, iniciativy chytrých budov, tak abychom podpořili veřejné a soukromé investice do energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů. To znamená, že dalších 10 miliard eur bude dostupných eh, pro investice do budov v partnerství s EIB a členskými státy. Dále také rozšiřujeme tzv. blueprint pro odvětvové dovednosti, to je především odvětví obnovitelných zdrojů, Eh, stavebnictví a další odvětví, tak abychom podpořili rozvoj těch nových dovedností, abychom podpořili sociálně spravedlivý přechod se zaměřením na eh, vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracujících. Dále cílenější přístup na podporu eh, regionů, které mají intenzivní spotřebu uhlíku. Eh, chceme podpořit eh, vlastně změnu těchto regionů a zmírnit případné dopady této změny. Dále chceme být transparentnější v odbourávání dotací na fosilní paliva a konečně naše politická podpora je určena průmyslovým iniciativám, které mají posílit Eh, vedení EU v oblasti energeticky eh, účinných a nízkouhlíkových řešení. Za tímto účelem zřídíme eh, průmyslové fórum čisté energie, kde budou zástupci průmyslu, výzkumu a vývoje, sociálních partnerů, spotřebitelských združení a budou společně diskutovat jak zlepšit um, naši situaci v Evropě. Dámy a pánové, na začátku jsem mm, tento balíček eh, porovnala s nejmodernějším evropským letadlem. Teď tedy to letadlo eh, vzlétlo, ale potřebuje vás jako kopiloty, aby doletělo bezpečně do cíle. My se připravujeme na velice intenzivní spolupráci s vámi, protože Evropský parlament bude hrát klíčovou úlohu jako partner eh, při dosahování ambiciozních výsledků. Jak víte, společné prohlášení z prosince o legislativních prioritách pro rok 2017 vyzývá k tomu, aby priorita byla určena právě návrhům energetické unie. Chceme tedy eh, svolat plánovací schůzku s parlamentem a s radou co nejdříve. Eh, Malcké předsednictví se už na to také těší a to nám umožní se dohodnout, jak budeme tedy pokračovat s těmito Eh, texty v rámci jednotného konzistentního balíčku. Eh, naším cílem je, aby většina těch návrhů byla přijata v nadcházejících devíti měsících, tak aby členské státy je mohly převést do svého práva eh, a začít provádět ještě před rokem 2020. Vím, že to je velice náročné, ale věřím, že konstruktivní spolupráci toho dosáhneme. Teď tady máme za sebou rok, takzvaný rok výsledků a přecházíme do další fáze. Rok 2017 by měl být rokem provádění a to bude také jedno z hlavních poselství eh, stavu energetické unie, tak jak bude prezentováno 1. Eh, února. To je také důvod, proč jsem s vámi chtěl eh, nyní diskutovat, abychom mohli ještě eh, přihlédnout k vašim komentářím a zapracovat je do zprávy, která bude prezentována příští týden. Stav energetické unie je především nástroj, jak dohlížet nad prováděním energetické unie a jak uchovat toto téma na politické agendě. Jsem velice rád, že Evropskému parlamentu budu moci e, toto, e, tento stav prezentovat stejný den, kdy bude schválen, to znamená na mini plenárce parlamentu příští týden. Zároveň tento stav energetické unie je také nástrojem e, vlastně, jak směřovat dále, zvolit politické priority. Energetická unie je více než jenom samotná energie a klima. Eh, je to něco víc. Energetická eh, unie eh, znamená i velký, velké změny. Jedná se o zrychlení modernizace celého našeho hospodářství. A v tomto významu také doprava sehrává klíčovou úlohu a proto, proto budeme předkládat dva legislativní balíčky týkající se nízkouhlíkové mobility v roce 2017 a něco asi i v roce 2018. Ty změny také znamenají, že energetická unie musí mít ehm, silné vnější zaměření, ehm, musíme mít vůdčí úlohu v, ve změnách klimatu a posilovat naši konkurenceschopnost. Prezentace stavu energetické unie bude začátkem vlastně takového druhého ehm, Eh, druhé cesty eh, energetické eh, unie, takové Energy Union Tour. Já jsem, si chystám zase navštívit všechny členské státy a můžete se určitě při těchto návštěvách ke mně připojit, protože je to vždy velice vítané. Říkal jsem, že rok 2017 je tedy rokem výsledků. Já bych chtěl tuto cestu, eh, tu, mm, toto turné vlastně využít i ke, eh, k propagaci provádění energetické unie. Na, v členských státech budu diskutovat význam eh, národních plánů energetiky a klimatu. Také myslím si, že toto turné bude takovou příležitostí poukázat na nejslibnější a nejinovativnější místní projekty ve městech a regionech, je třeba, abychom podpořili eh, skutečně tyto projekty a našli na ně dostatek financování. Spolupracujeme na tom i s výborem regionu, protože když lidé vidí konkrétní pokrok, eh, tak si uvědomí, jak je pro ně prospěšná eh, změna směrem k čisté energii. Dámy a pánové, já jsem pokryl celou řadu témat. Když dovolíte, tak bych tady skončil a nechal prostor na diskusi. Velice se těším na vaše komentáře a otázky k balíčku energetické unie a těším se i na naši další plodnou spolupráci na tomto velice ambiciozním balíčku po celý tento rok. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Děkujeme mnohokrát, pane komisaři, za eh, vaši bohatou prezentaci. My jsme již od eh, počátku eh, eh, předpokládali, že bychom požádali pana komisaře Kanětaho, ale eh, on přijít nemohl. Vy jste byl ochoten přijít a ještě jste eh, odpověděl na některé eh, podrobné otázky, proto bychom vám chtěli všichni poděkovat jako zástupce Evropské komise, jako místopředsedovi Evropské komisi a nyní dáme slovo jednotlivým frakcím, za EPP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji Děkujeme panu místopředsedovi komise za to, že k nám přišel. My jsme již diskutovali o některých aspektech toho balíčku. Zmíním ještě několik záležitostí. Samozřejmě na energetickou politiku lze pohlížet různě. E, zjednodušeně řečeno, můžeme e, říci, že nás zajímá kvalita, ale současně také cena, což nás nepřekvapí. Ehm, v oblasti kvality vyvstávají téma, jako e, životní prostředí, snižování emisí CO2, globální oteplování a podobně. Na druhé straně e, máme také e, spotřebitele, kteří mají zájem platit co nejnižší cenu za energie. A to je naprosto logické. Já si myslím, že cíle komise jsou jasné. Já jsem celou Bibli a proti severu hromady nepřečetl ještě a přečetl jsem jenom část, tak možná Eh, jenom ten takzvaný nový zákon. Ale eh, směřování je jasné. Zdá se, že tedy eh, bude toto velkou výzvou, která může být propracována spolu s radou. Z hlediska životního prostředí jsme EU vytvořili systém dotací. Ale dotace nejsou určeny jenom na e, obnovitelné zdroje energie, čisté energie, ale existují také dotace na fosilní energii, například v oblasti zemního plynu. E, to představuje dvě třetiny našich zelených dotací, protože možnost kogenerace Eh, vytváření tedy eh, plynu, plynových eh, elektráren a tepláren, tedy s využitím také zemního plynu je zásadní. A to je také důležité z hlediska mm, plynu, který se dováží z Ruska, tam je to trošku ironie, protože pak ta země je celá závislá na ruském plynu. A zmiňujete také několik eh, dalších aspektů, tedy eh, konkrétně snahu um, odklonit se od takových zjevných dotací, tedy eh, aby bylo možné, aby obnovitelné zdroje energie také konkurovaly, ehm, také soutěžily. To je zásadní. Pokud existuje třeba větrná elektrárna, vítr fouká, tak bude logicky nejlevnější větrná energie. To je zřejmé. Ale pokud jsou trhy aktivní eh, v systému day ahead, out ahead, a tak se můžeme také zbavit eh, těch cenových stropů a vyšleme správné signály investorům a celý systém bude fungovat. A rozumím tomu tak, že chceme vnést tržní síly do systému, chceme se odklonit obecně eh, od dotování. Tady nejde o argumentaci eh, zelenou nebo černou nebo modrou. Eh, Tady eh, jde o to, že jsme proti narušení trhu. Ehm, to si myslím, že narušuje i životní prostředí nakonec. My chceme, aby spotřebitelé měli nižší cenu a myslím si, že cesta k tomu je umožnit trhům, aby sami fungovali, aby to sami zregulovali. A e, v tomto směru si velmi vážím vašeho směrování. Pokud se nám to tedy společně povede převést do právních předpisů, Zcela jistě je tam také záležitost energetické účinnosti a další, ale pokud se to opravdu povede, tak velmi výrazně pomůžeme jak spotřebitelům, tak podnikům v Evropě a současně tím vlastně eh, pomůžeme i životnímu prostředí, protože jakmile stáhneme dotace na fosilní paliva, tak se mm, producenti obnovitelných zdrojů energie zcela jistě mohou radovat. Začněme tedy, eh, vydejme se touto cestou, eh, snižme regulaci tak, aby mohl být zajištěn růst a ten růst, aby byl zelený. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Dalším řečníkem za SD Dan Nika. Děkuji mnohokrát. V našem výboru bych nejprve rád poděkoval za vaše úsilí, které jste věnoval na energetický balíček. Dostáváme se Eh, ke chvíli, která je velmi zásadní. V EU nastává poměrně absurdní situace. Na jedné straně máme neočekávanou a výraznou limitaci v propagaci eh, šíření eh, zelené energie, energie ze slunce, z větru. A v EU najdeme země, které podstatě eh, nelimitují využití těchto nových energií a ono to nakonec bylo nečekané eh, a nepříjemné překvapení pro nás všechny. Proč? Protože tyto eh, tento vývoj zdrojů obnovitelné energie jsou integrovány do starého systému a některé země prostě nedokáží zavést inovativní řešení, aby tyto nové energie integrovaly. A právě z tohoto důvodu si myslím, že jedním z aspektů tohoto energetického balíčku je nalézt nová řešení tváří v tvář tohoto problému. Potřebujeme dekarbonizaci průmyslu a produkce elektrické energie. A současně bojujeme proti navýšení cen energie v Rumunsku. velké společnosti produkující energii a tam se skutečně e, produkuje hodně energie také z větru, tak se tvrdí, že e, toto už není potřeba. A e, zdá se, že není zajištěn rovný přístup na trh a právě e, takový rovný přístup by mohl vést ke snížení cen. Na tom se všichni shodnou. A ještě Eh, pokud zavedeme novou myšlenku spotřebitele, který si může zvolit typ energie, jakým způsobem ji chce spotřebovávat, tak je to pozitivní. Vy souhlasíte s tím, že bude mít spotřebitel přístup eh, k, k inteligentním elektroměrům. To je velmi rozumné, ale právě toto nám může také pomoci vyřešit další problém, a to inteligentní kvalitní využití energie, rozumné ceny, spotřebitel bude platit přesně za to, co spotřeboval. Nicméně jedna věc je podle mého názoru nedostatečně jasná, eh, také když jsme naslouchali vstupení kolegy Karence, eh, tak jak působí jednotliví producenti energie, jak je Eh, integrovat do systému. Zatím se nám nepodařilo tuto otázku zodpovědět. Pokud má někdo eh, eh, energetický zdroj, elektrárnu, například solární větnu, jakým způsobem může zapojit své produkty do sítě a jak pak rozdělit různé typy produkce elektrické energie. To je aspekt velice důležitý a důležité je mít tedy energii nejenom čistší, ale také e, lépe obchodovatelnou. Já jsem chtěl říci, že minulém týdnu jsem byl na hlas na semináři eh, Eurofair, kde se hovořilo o vychytávání uhlíku technologie, které se používají v Itálii, v Dánsku, v Belgii a v Gentu v dalších místech. A těch technologií je celá řada tak se emise CO2 mohou odchytit a eh, aniž by eh, znečišťovaly ovzduší, tak mohou být znovu využity, recyklovány. To by měla komise také zvážit. A pak energetická účinnost budov. Eh, chci doplnit, že je potřeba takový program podpořit a je potřeba mít program pro podporu energetické účinnosti budov. Zatím se setkáváme s tím, že je velká byrokratická zátěž a nedostatečná vůle. Děkuji. Pan Tošenovský za EKR. Pane předsedo, já se také připojuji ke kolegům, pane místo předsedo, že jste přišel, kdy vlastně startujeme ten obrovský balík. Eh, v podstatě asi všichni se s ním víceméně seznamujeme, že najednou se to přečíst nedá, to, je, to nejde. Eh, a je to skutečně ohromný, ohromné prostředí, které najednou sedm, tak jak my jsme si je trošku zúžili, těch sedm legislativních zpráv eh, bude velmi, velmi těžké i projednávat. A můj dotaz eh, k tomu celému je, jak, jak vy vnímáte první reakce národních států, protože tak, jak vy jste eh, říkal, v mnoha případech to bude znamenat i určitý zásah do národních strategií, do národních plánů, které, jak vy velmi dobře víte, nevznikají vůbec jednoduše, potřebují i sami oni eh, velký časový úsek a bude to, eh, bude to velmi složité skoordinovat veškeré tyto, tyto činnosti. Protože eh, také jste říkal, že mm, energetika stará dáma Evropy vznikla někdy před 150 lety a ta změna není vůbec jednoduchá, protože jednak to má technologické aspekty, jednak to má nějaké legislativní změny, které, které ne, se nedají odhadnout na měsíce. Mnohé mnohé záměry trvají i několik let jako nové eh, napojování nových sítí, nové propustnosti. Proto eh, mne by zajímalo skutečně, jaké jsou první reakce rady eh, na tento, tento velmi obšírný balík, který se bude dotýkat mnoha oblastí, už jenom první reakce na účinnost, kterou my jsme dostali vlastně jakoby první, byly ty diskuze nejsou vůbec jednoduché. Já jsem se jí zúčastnil několika konferencí a e, ta diskuze není jednoduchá, protože každé procento, které si stanovíme na úrovni Evropy, znamená e, nějaký dopad, e, který má e, i tu, ener, i tu ekonomickou stránku věci. Já bych navázal na kolegy to, co já vnímám jako zásadní a pokud by se to povedlo, tak myslím si, že bude i ze strany Rady i nás všech velká podpora, aby to ne, nešlo cestou a, a neposunuli jsme se dál do cesty regulací, ale naopak otevření toho trhu, otevření eh, trhu, který v, právě v energetice mnohými dotacemi, mnohými výjimkami eh, způsobili, že ten trh je velmi roztříštěný, není to jednotný trh Evropy zdaleka a mnohé, mnohé obchodní aktivity se dají nazvat, že mají eh, výjimečnou veřejnou podporu, eh, která, která ten trh velmi, velmi kroutí. Proto já jsem přesvědčen, že bez velmi úzké spolupráce s jednotlivými členskými státy a nalezení té zlaté idealistické cesty bude komplikované, protože ten rozdíl eh, napříč Evropou je historicky, je geograficky velmi různorodý a nedá se říct, že by najednou jsme postavili energetiku na jednom, jednom vysněném směru, protože některé země to nebudou schopny naplnit. Takže proto můj dotaz, jak vy vnímáte tyto první kontakty s radou. Děkuji. Thank you very much. Eh. Děkuji. Pan Petersen, náš místo předseda za ALDE. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Na začátku eh, poblahopřeji místo předsedu Ševkovičovi eh, k tomuto velkému balíčkovi. Donald Trump eh, by jistě řekl, že je to fakt, fakt velký. Ale uh, ono z našeho pohledu to tak musí být, protože uh, vzhledem k nástupu nové administrativy vůbec netušíme, co se stane s eh, naším budoucím eh, vztahem s Amerikou, takže na nás v zásadě bychom eh, zajistili zářnou budoucnost v této velice důležité oblasti. A je také třeba říci, že energetická spolupráce je opravdu pozitivní program. Tam bychom měli být schopni předložit eh, hmatatelné eh, zisky všem Evropanům. A spolupráce je tady nesmírně důležitá, abychom dosáhli eh, skutečný prospěch pro všechny občany a spotřebitele. A je tedy třeba, třeba dosáhnout nezávislosti na dovozech zahraničí od Putina, od šejků i od Američanů a zároveň dosahovat klimatické eh, cíle eh, z Paříže. Díky tomu eh, je to opravdu historická agenda. V tomto kontextu bude frakce ALDE konstruktivní, pozitivní, i když bychom bývali byli rádi, kdyby ty návrhy byly ještě ambicioznější alespoň eh, pokud jde eh, o cíle v oblasti eh, efektivního využívání energií a obnovitelných zdrojů energií. Takže budeme chtít ještě ambicioznější cíle. Teď několik konkrétních bodů. Tady ta zpráva řízení, to bude nesmírně silné téma. Potřebujeme silné řízení, potřebujeme stabilitu pro investory, potřebujeme vnitřní trh s energetikou, s energiemi, který si vyžaduje silnou roli pro ESU a silné tedy řízení a společné instituce v této oblasti. K obnovitelným energiím potřebujeme ambiciozní cíle, ale také se musíme zaměřit na elektrizaci v oblasti vytápění, chlazení a dopravy. A to je taková společná výzva eh, zaujmout k tomu holistický přístup v nadcházejících měsících. Potřebujeme eh, se zaměřovat na nová řešení. Musíme se zamýšlet nad tím, jak integrovat všechno tu legislativu, kterou máme na stole ve všech sektorech, včetně elektřiny, eh, vytápění, chlazení a dopravy na energetických trzích. Tak by nakonec jsme opravdu dosáhli hmatatelných přínosu pro evropské občany. Takže se velice těšíme eh, na práci ve všech těchto oblastech a budeme eh, konstruktivní a kritičtí tam, kde to bude třeba. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A jménem zelených. Pan Turmes. Děkuji, eh, Jiří. Vítejte, pane komisaři. Mm, co je ten širší kontext? Klimatické změny a nové eh, eh, investice a jejich přilákání do Evropy. Například renovace budov, ale také eh, příprava infrastruktury na například elektromobilitu. Nové studie ukazují, že to přinese obrovské počty nových pracovních míst v Evropě a také to omezí naše dovozy ropy. Jsem rád, pane komisaři, že tady vidíte eh, rozměr eh, průmyslové politiky. Dobré je, že na Sicílii NL bude na základě eh, poslední této technologie, kterou jsme vyvinuli ve Francii, bude investovat do solárních panelů. Ale nesmíme eh, podceňovat Čínu. Čína eh, jede eh, vpřed tak rychle, takže potřebujeme velké, velkou bojový trh v Evropě. A to samozřejmě souvisí s těmi ambicemi, které máme. A za druhé, a na to se chci zeptat, Jak vy se uh, lišíte od Žaka uh, Delorse, když um, objížděl Evropu od, uh, v 80. letech a uh, Mm, mm, prosazoval jednotný trh. Měl zprávu v ruce a, a vlády to nechtěly udělat. Jacques Delors eh, vždycky eh, eh, vyndal tu tyčinnou zprávu a říkal, podívejte se, odmítáte pětimiliardový šek, čili ta, ten náklad je na nespolupráci přes hranice. A myslím, že, že to je velký psychologický eh, eh, nedostatek těchto balíčků. Kde je teď zpráva pro, Baltick, pro balské státy, která ukazuje, že pokud nebudete hlouběji spolupracovat, přijdete o 2, 5 miliard. Pokud nebudete spolupracovat rychleji v východní Evropě, přijdete o peníze za to, že jste neoptimalizovali systémy na, eh, příč hranicemi. Já myslím, že potřebujeme něco pozitivního. Potřebujeme pozitivní příběh. Kromě toho, že eh, budeme mít tuto studii, tak potřebujeme vlajkové projekty. Jsme eh, schopni eh, od teď do konce roku do, mm, domluvit se mezi balskými státy, aby synchronizovaně postupovali proti Rusku. Jsme schopni v jeho východní Evropě, Rumunsko a Bulharsko mají vyšší náklady na obnovitelné energie. Proč? Protože jsou tam eh, eh, vyšší kapitálové náklady, protože nejsou v eurozóně. Jsme prostřednictvím EFSI odbodovat, eh, schopni odbourat takovéto vyšší kapitálové náklady, než jsou v Německu? Jsme schopni zvýšit efektickou energetickou energetickou efektivitu eh, bydlení ve východní Evropě, nikdo nebude potom také eh, eh, si budovat elektromobily, když nebudou nabíjecí stanice. Máme představu o tom, jak toto rozvinout. K tomu, co říkal pan Karinč. Máte pravdu. Jde o to, že ten vnitřní trh musí snížil, snížit tu úroveň distorzí, narušení. Podívejte se, 5 eh, euro na tunu eh, dotujeme eh, hmm, emise. Pan Ettinger navrhl se službami určitý pojistný režim po Fukushimě. Uvědomíme si, že když budeme mít nehodu v Evropě, tak tak zaplatí daňoví poplatníci. Proč máme režim, když Švédsko a Německo eh, nutí eh, firmy eh, schovávat peníze na odstavené elektrárny, zatímco ve Francii se dává 120 miliardová dotace. To je obrovské narušení trhu. Takže, Kristiany, je třeba, abyste spolupracovali se všemi abychom eh, snížila ta narušení trhu. Já vám děkuji, eh, kolego, za připomínky. Jménem GUE, pan Benito Ziluaga. <coughs> Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý den, pane komisaři. Balíček opatření, který prezentujete a jmenuje se Čistá energie pro všechny, Eh, Evropany. Nicméně, bohužel, dnes 50 milionů Evropanů a Evropanek eh, nemohou vyhřívat eh, svůj, své bydliště, protože žijí v energetické chudobě. Bohužel, vlastně veřejný statek, který by měl být dostupný všem, není a tento balíček by to měl rozhodně řešit, protože tady se nejedná o otázku, kterou lze řešit tržními silami trh eh, neřeší tuto otázku a ani to dělat nemůže, protože trh z definice věci eh, chce maximalizovat zisk a není tedy jeho zájmem zajišťovat přístup k veřejnému statku. Za druhé, chtěl bych se vás zeptat na mechanismy, eh, které znamenají, že s veřejnými penězmi všech ještě se budou dotovat fosilní paliva. Někteří kolegové poslanci už se na to ptali na plenárce, ale podle mého názoru ani vy, ani komisař Kaněte jste na to jasně neodpověděli. A otázka tedy je, jaký má smysl mít platby na kapacitu i u špinavé energie ve většině členských států a proč limity těchto mechanismů jsou nižší eh, jsou tak nízké, že vlastně 90% tepláren na to má nárok. Evropská komise nadále hájí eh, projekt plynovodu, který má propojit EU s eh, plynem z Azerbajdžánu. Eh, snad skončí v Itálii je to projekt, který stojí asi 45 miliard dolarů. A při eh, parlamentní otázce na ekologické vlivy tohoto projektu komisař Kaněte doslova uvedl, komise neprovedla žádné klimatické hodnocení ohledně tohoto plynového koridoru. Pane Ševčoviči, tady se jedná o projekt v hodnotě 45 miliard dolarů, který bude mít eh, silné klimatické vlivy E, vlastně podporuje využívání e, fosilního paliva, zemního plynu a nejsou zohledněny třeba metanové emise a komise vůbec neprovedla e, klimatické hodnocení tohoto projektu. Jak je to možné? Thank you. Děkuji vám. Barbara Kapl za ENF. Děkuji, pane předsedo, a děkuji i vám, pane místo předsedo komise za aktuální eh, prezentaci zimního balíčku. A to je samozřejmě obrovský, eh, eh, obrovská záležitost a vy jste říkal, že to může zvýšit evropské HD a NPO o 1%, to znamená 9 tisíc pracovních míst. A to je také mimořádné v rámci Evropské energetické unie v oblasti klimatického balíčku. A snižování emisí CO2. To jsou mimořádné cíle zimního balíčku eh, společně s eh, energetickou unii. Ta opatření by dohromady, mm, dohromady eh, se měla týka 90% legislativních návrhů v rámci energetické unie. To je opravdu také mimořádně. Hlavní cíle se zaměřují v, na efektivitu energií. Evropa a Mm, se má zaměřovat na spotřebitele, na spotřebitele, kterým se měl stát aktivním spotřebitelem, který eh, bude eh, eh, soutěžitelem na trhu s energiemi a který bude hledat nejlevnější ceny. To se mi zdá, že je velice důležité. A pokud jde o ekodesign a ta související opatření, tak tam spotřebitelé do roku 2020 měla měli dosáhnout eh, úspory 500 euro na domácnost. a je tady možnost eh, získat 55 miliard eur navíc. My se celkově eh, myslíme, že ten celkový dopad toho balíčku je obrovský a dopad na průmysl a malé a střední podniky je velký. Do roku 2030 ty investice mají být nějakých 380 miliard eur a vy sám, pane komisaři, eh, už jste to eh, říkal, společně s Evropskou investiční bankou a se členskými státy, tady máme mít fond pro renovaci budov. To je velmi důležité. To je oblast, která je teď velmi zanedbávána. Jenom eh, malé procento budov je renovováno, i když 40 nákladu energie jde právě na vytápění. Já bych se chtěla zeptat, jestli ještě ke všem těm veřejným investicím, které mají být učiněny, chcete eh, eh, dělat nějaké iniciativy k eh, privátním investicím do aby se naplnil ten obrovský investiční potenciál. Děkuji. Tím jsme, tímto jsme ukončili první kolo otázek a připomínek. Rád bych požádal pana předsedu, aby zareagoval tady na otázky našich koordinátorů. Děkuji, pane předsedo, a rád bych poděkoval všem koordinátorům nejen za podporu, ale za dotazy v rámci strukturálního dialogu. Očividně e, začínáme vyjasňovat některé e, otázky a hledat společná řešení. Pan Karinš docela jasně se vyjádřil k tomu, co si myslím bude takový poslední soud, jestli se nám podaří eh, uspět eh, s eh, energetickou unii v očích našich občanů a spotřebitelů, jestli ty cíle, kteří, které, jestli ty ceny, které platí spotřebitele, budou konkurenceschopné. A já jsem si plně vědom těchto priorit. Abychom jich mohli dosáhnout, potřebujeme obnovit eh, cenové signály na energetických trzích. Musíme vyčistit nákladové struktury eh, našich energetických cen. Jak víte z eh, našeho naší zprávy o nákladech a cenách, dobře Víme, že navzdory eh, tomu, že ceny surovin, plynu a uhlí jdou dolů, tak eh, eh, ceny energií pro spotřebitele jdou nahoru v posledních letech. Je to kvůli různým dotačním systémům a samozřejmě to, si přináší, to přináší spoustu negativních dopadů. Za prvé, nemáme tady skutečný, skutečnou hru energetických sil na volném trhu to musíme obnovit a za, zároveň musíme obnovit nové trendy, nebo respektovat nové trendy a technologie. Je zřejmé, že pokud jde o, o povahu obnovitelných zdrojů, jako je vítr a slunce, tak ty prostě eh, nepřijímají národní hranice eh, mezi našimi zeměmi. Řekl bych, že ty eh, mají určitou dynamiku, které eh, musíme, kterou musíme respektovat. Musíme eh, tomu přizpůsobit nejenom nakládání s energií, ale také obchodování s ní. Proto navrhujeme odstranění co nejvíce těch distorzí postupně. Chceme také mnohem rychlejší obchod s elektřinou. Dnes, když se na velmi dobře fungujícím trhu, tak obchodujete den předem ale my se chceme eh, postarat o mnohem eh, reaktivnější systém, chceme obchod uvnitř dne. Díky novým technologiím chceme obchodování v reálném čase. To potřebujeme, tu flexibilitu, efektivitu našich systémů. A pokud jde o systémy podpory, a jsem si jistý, že eh, v tomto přechodném období je potřebujeme, tak eh, by eh, měly být omezené a založené na trhu a k těm kapacitám se dostanou o trochu později, protože to byla jedna z otázek. Pokud je o fosilní dotace, víte, že to není jenom evropské, je to globální otázka. Evropa eh, prosazuje toto přes G20, G7. A já vidím, že je to stále viditelnější věc, která se věnuje víc pozornosti na G7 a G20, kde tlačíme na eh, odstranění ekologicky škodlivých dotací. Takže doufám, že tam také dosáhneme pokroku. Věřím tomu. Pan Nika hovořil o potřebě projít eh, hlubokou transformací systému. Máte pravdu. Eh, nové typy energie, jako jsou obnovitelné zdroje, Eh, nejdou dohromady dost dobře se starými, často analogovými systémy. Ty nejsou dost flexibilní a reagují pomalu. Potřebujeme eh, pokračovat směrem ke změně systému a k lepším tvorbě infrastruktury pro průmysl. Zároveň se musíme postarat o to, aby spotřebitelé si byli eh, vědomi možností lepší informovanosti, aktivnějšího zapojení do tohoto procesu a proto jsme pro postupnou digitalizaci našich eh, sítí za pomoci chytrých měřidel digitálních eh, úzlů, které budou tak eh, důležité pro flexibilní reakci v oblasti dodávek energií. Také podporujeme agregátory hráče na trhu, kteří jsou schopni agregovat poptávku a nabízet nové produkty. A také bychom podporovali eh, ty aktivní spotřebitele, prosumery, eh, čili aktivní domácnosti, které eh, chtějí mít solární panely na střeše, aby vyrábili a také prodávali energii. Dnes de facto nelze najít někoho, kdo si staví dům a kdo by chtěl si nechat postavit dům starým způsobem, to znamená bez jakékoliv schopnosti eh, vyrábět energie z obnovitelných zdrojů ve svém domu. V Německu eh, například vzniká spousta družstev, eh, mikrodružstev výrobců energií a my jim chceme umožnit prodávat této energie. Pokud jde o ukládání a zachycování uhlíku, tak to je jedna z důležitých otázek. A Vytváříme dva nové fondy eh, v rámci 2020 eh, a děkuji vám eh, za dobrý pokrok v této otázce. Já si myslím, že rozhodujícím faktorem nakonec bude, je, že kdybychom měli cenu uhlíku, která by lépe odrážela skutečné náklady na uhlík, všechny externality, která by z CCS a CCU eh, udělala ziskové systémy, tak by to bylo ideální. Nicméně tady inovace pokračuje. Potřebujeme správný eh, regulační rámec, správnou eh, cenu uhlíku a samozřejmě podporu řádných technologií. Pan Tušenovský hovořil o tom, že je tady takové prvotní posouzení balíčku a vidět, jak členské státy to vnímají. Já jsem to projednával už eh, v několika členských státech a ty prvotní reakce jsou velmi pozitivní. Všichni si uvědomují, eh, že eh, nemůžeme v tomto sektoru pokračovat tak, jako v minulosti. Energetický sektor v Evropě má spoustu nedostatků, není skutečně evropský, nereaguje na tržní signály. Spotřebitelé nejsou rádi za vysoké ceny. Velkou obchodníci nám říkají, že s touto úrovní cen nebudou investovat. Takže kdybychom neudělali velkou reformu, tak přece potlačíme potenciál pro velkou energetickou krizi, kterou si nemůžeme dovolit. Takže je třeba podporovat transformaci a no samozřejmě tady budou otázky eh, velmi obtížné. Nicméně eh, si myslím, že společně se členskými státy nalezeme řešení. Jaká? První otázka, eh, která mě napadá, je, jak najít řádnou úroveň regionální spolupráce. Často se hovoří o regionálních operačních centrech. Jak zajistit přeshraniční obchod s energií? a řádná pravidla pro to. A potom samozřejmě otázka cenových zón nebo regulovaných cen, protože si myslíme, že musíme eh, je odstranit, musíme tady mít konkurenci, investice a ty ceny musí být mnohem konkurenceschopnější. A proto součástí eh, té energetické unie, a děkuji tady Klódovi za to, že to eh, srovnal s tou tour Jacques Delorse, tak eh, součástí, eh, tak ta eh, tour pro energetickou unii, tak řada z vás jste pro tuto myšlenku, pro evropskou spolupráci v energetice a klimatické politice. Teď budeme bojovat za to, aby členské státy byly intenzivní součástí tohoto. Potřebujeme eh, ambiciozní národní klimatické plány, které eh, budou velice dobře eh, sladěné s našimi ambicemi, s novým evropským rámcem, který teď poskytujeme, a také s velkým očekáváním místních úřadů a měst, že si chtějí, každý starosta si chce vybudovat chytré město. Takže potřebujeme tyhle čtyři úrovně vládnutí sladit a ambiciozní národní klimatické a energetické plány. A chceme ukázat členským státům, jaké přínosy to pro ně bude mít, jak nejlépe investovat, jak jaká rizika jsou, pokud nebudou chytře investovat a budou mít osamělá aktiva, která, izolovaná aktiva, která si desetiletí budou vyžadovat investice další. Tohle je obrovská věc začínáme tvorbu eh, nové páteře, nízkouhlíkové páteře pro moderní eh, ekonomiku evropskou 21. století, která bude založena na velkých datech, eh, digitalizaci. A děláme to jako první. Proto je tady takový, takový průkopnický duch a udělali jsme spoustu chyb v minulých letech, ale každopádně to chceme naplnit, dosáhnout to. Pokud jde o otázku pana Petrsena k eh, vedoucí úloze EU, tak já jsem byl v Davosu minulý týden a můžu vám říct, že to byla taková otázka, to bylo očekávání eh, od řady lidí, eh, s kým jsem hovořil. Oni si myslí, že Evropa by, já jsem i ujistil, že bude dále vést v oblasti energetické transformace, sdílení eh, know-how o čistých technologiích s rozvojovými zeměmi, mm, pokud jde o boj za eh, volný obchod a odpovědné chování státu. My eh, poskytujeme toto vedení a já jsem si jistý, že s vaší pomocí toho dosáhneme. Pokud jde o konkrétní otázky, pana Turmese k desynchronizaci a, a větrným elektrárnám. Tak my velmi intenzivně spolupracujeme s balskými přáteli. A byla provedena už řada analýz, společné výzkumné středisko odvedlo skvělou práci k této velice technické a složité otázce. Jak víte, je tady několik variant na stole, projednáváme je s balskými zeměmi na politické úrovni protože eh, chceme znát jejich preferenci, varianty, které vidí. Jakmile se rozhodnou, tak eh, se do toho opřeme. Bude muset eh, zapojit Rusko a Bělorusko a nalézt řešení, díky němuž energetické systémy balských zemí budou synchronizovány s evropským systémem a já si myslím, že velice dobře chápeme s balskými přáteli, jak to udělat. Pokud jde o větrné elektrárny, tak oni nás velice podporují. Líbí se jim to, co dáme na stůl. Je důležité vnímat, že eh, mají pocit, že eh, jsme nalezli správná eh, řešení k řadě otázek. A také tady bude jeden velký demonstrační projekt, například iniciativa a té námořní sítě, která mm, to bude eh, projekt, který může ukázat transformaci evropské energetiky. Ukáže to eh, transformaci i pro eh, země, které chtějí být součástí. A k tomu, co říkali paní Kapela pan Ziloga, to je energetická efektivita a energetická chudoba. A potom tady je konkrétní otázka kapacitních mechanismů. Tak nejdříve energetická chudoba. To je nesmírně důležité To, My jsme nějak naslechali eh, těm, kteří kdo nám říkají, eh, no a podívejte se, eh, chudoba je otázka pro členské státy. Je to tak důležitá otázka, že to má evropský rozměr. 10% Evropanů má problém zaplatit účty za energii. A my víme, že oni by měli mít jako první prospěch z poklesu cen na energetickém trhu, když tam bude vyšší konkurence. A jsme, si, eh, jsme přesvědčeni, že je třeba spolupracovat se členskými státy, eh, schromažďovat data a analyzovat problém a přicházet s konkrétními řešeními. Takže když hovoříme o eh, odbourávání regulovaných cen, okamžitě říkáme, že chceme, aby to mělo rozměr, kdy se bude zvlášť zacházet s zranitelnými lidmi, kteří jsou tedy ovlivňování energetickou politikou. Například ten systém by mnohem lepší byl, kdyby byl cílený. Protože nechceme eh, eh, dotovat i tu energii, kdo si vyřívají bazény, ale eh, těm, kdo mají problém rozeřát si troubu na ořádí večeře. Cílený přístup je lepší pro ekonomiku a je mnohem lepší pro řešení energetické chudoby. otázce ekodesignu a ekoznačování, tak tam děkuji eh, za podporu, protože je velice důležité eh, často ustát ty tlaky. Když vidíte, jak se ten návrh popisuje v některých médiích, to, že každé eh, rodině ušetříme 550 euro, že ušetříme tolik energie do roku 2020, jako Itálie spotřebuje za rok, je věc, eh, kterou musíme eh, mít na paměti. Ale průmysl, eh, průmyslu se tohle líbí. Vědí, že to označování jim dává výhodu na třetích trzích, protože to ukazuje evropskou kvalitu a je to důležité pro spotřebitele, protože vědí, co si kupují. A lépe si mohou vybírat. Takže tady máme všechny důležité hráče a v této době bychom neměli naslouchat eh, těm negativním eh, eh, hlasům na trhu. A pane předsedo, asi už hovořím příliš dlouho, ale otázka kapacitních mechanismů, dovolíte-li, protože tomu se, to se často nechápe dobře. Dostáváme se do období, které bude poměrně obtížné, protože navrhujeme zásadní transformaci. A to bude mít eh, odlišný dopad na různé členské státy. Takže procházíme eh, tou přechodovou fází a možná, že bude třeba eh, mít nějaký kapacitní mechanismus v té v jedné nebo ve dvou zemích. Ale s pravidly, která jsme zahrnuli do návrhu eh, chceme eh, zajistit, aby to bylo vnímáno jako eh, rozhodnutí poslední instance. Je třeba ověřit, jestli je to opravdu třeba, než se to zahrne. A chceme mm, tam mít takzvanou adekvátnost výroby energie a cera a soji. Ehm, bude zohledňovat ehm, regionální potenciály. Takže pokud se obáváte, že v špice nebudete ehm, mít dost energie, nelze to dostat od sousedu, nemůže to poskytnout region. A pokud by to všechno vedlo teda eh, k eh, kapaci- stále k potřebě eh, kapacitního mechanismu, tak chceme se postarat o to, aby to bylo dočasné, chytré, aby to nenarušovalo konkurenci aby to nezabránilo reformám a s eh, zahrnutím těch 550 gramů uhlíku do našeho návrhu je docela jasné, že nebudeme používat eh, veřejné peníze na dotování eh, zastaralých technologií. Všichni si musí uvědomit, že jsou eh, možná třeba eh, kapacitní mechanismy, ale eh, velice bedlivě se to bude zkoumat, protože jsou to za veřejné peníze mechanismy. Možná, že to bude mít pozitivní důsledky, když se to bude dělat správně tak, aby to podporovat změny, ale možná, že to bude mít negativní efekt, když to se použije k zakonzervování statu quo. Thank you very much for all your answers. Děkuji mnohokrát za vaše odpovědi a poznámky. Zvláště ta poslední byla velice významná ohledně toho obecného přístupu. Takže e, zase seznamu 134 členů řádných i náhradníků tohoto výboru máme pouze jediného člena z Malty, paní Dali. A já vám tedy udělím slovo a také vám eh, přeji hodně štěstí do malckého předsednictví. Děkuji, pane předsedo. Já vám eh, zase blahopřeji za zno, ke znovu zvolení do funkce předsedy. Pane místo předsedo, vítejte, víte, jaký mám postoj k tomuto návrhu, už jsme o tom stročně mluvili, ale také bych chtěla veřejně eh, přivítat eh, tento balíček čisté energie, protože obsahuje dlouho očekávané návrhy, které teď tedy se konečně objevují. Já jsem přesvědčena, že EU potřebuje urychlit své kroky a také zavést silnější politický rámec. Tady Eh, se jedná o práci, která určí budoucnost energetiky v Evropě až do roku 2030 i dále a také ukáže, jak bude EU úspěšná při plnění svých klimatických cílů pro rok 2030. Eh, jak jste říkal, také to povede k vytvoření společného energetického systému. A jako eh, poslankyně za SD myslím, že energie by měla především mít jako prioritu udržitelný pokrok a energetická účinnost by tedy měla stát v jádru všeho. Energetická eh, účinnost může přispět k dekarbonizaci hospodářství, k snížení účtů za energetiku, zajistit bezpečnost dodávek, posílit konkurenceschopnost, eh, tvorbu eh, kvalifikovaných pracovních míst a omezit energetickou chudobu. A jsem ráda, že jste se o tom také zmínil. Také jsem ráda, že konečně máme závazný cíl energetické účinnosti, ale domnívám se, že prostředky eh, na projekty energetické eh, účinnosti by měly být prudce navýšeny. A prosím, aby evropské finanční nástroje za tímto účelem byly lépe využity. Další otázka se týká konkrétně obnovitelných zdrojů, Komise říká, že tento balíček vytvoří rovné podmínky a neohrozí eh, energetické a klimatické cíle. Bylo řečeno, že tento balíček může vést eh, k navýšení emisí uhlíku. Jak tyto tyto návrhy eh, tedy vlastně skloubí energetickou účinnost a jak zajistíme, že nebude problém nadměrné kapacity? Děkuji. Děkuji. Poprosil bych vás, kolegové, protože více než 20 kolegů se přihlásilo do diskuze. Prosím, abyste nehovořili déle než minutu a půl. Paní Griffin. Děkuji vám, Jerži, a blahopřeji eh, ke znovu zvolení. Jste skutečně velice milý eh, a rovnostářský předseda. Eh, děkuji, pane komisaři, za vaši práci, za inkluzivní přístup se zapojením místních orgánů a měst. Děkuji, že se zabýváte energetickou chudobou. Jak víte, naše frakce podporuje silnější opatření prostřednictvím manifestu o energetické chudobě a chtěla bych, aby energetický balíček obsahoval i otázku vlastně ohledně koncepce trhu a veřejné zprávy. Nicméně věřím, že můžeme zajít ještě dál. Chtěla bych vyjádřit zklamání nad cílem obnovitelných zdrojů. Navržených 27% není dostatečně ambiciozních a podle mého názoru eh, to vychází z milného hodnocení dopadu ceny obnovitelných zdrojů. Chceme-li podpořit investice, dát průmyslu jistotu a dodržet COP21, potřebujeme alespoň 40 do roku 2030 a eh, eh, zvyšování národních závazných cílů. Eh, pane komisaři, jednoprocentní nárůst cíl energetické účinnosti by znamenal rekonstrukci 3 milionů domovů a 7 milionů lidí by se tak dostalo z energetické chudoby. Pane komisaři, prosím, eh, nastupe do toho Airbusu, roztáhněme křídla a, a leďme spolu s SD k tomu cíli 40%. Děkuji, pan Pieper. Ja, vielen Dank. Děkuji. Pan místo předsedo. Eh, řadě se tady eh, líbí ty křížové vazby k dalším politickám, politikám z té eh, energetické politiky. To si myslím, eh, že je eh, silná stránka této komise, že se vždycky zabýváte, jak moje legislativa vazbí na ty ostatní. Nicméně moje otázka. Jste si opravdu jistý, že ty úspory 40 uh, opravdu platí i pro zelené energie. To je za prvé. Eh, za druhé, hodně se hovoří o eh, tom, že to působení na systém ETS eh, bylo zohledněno, ale pane místo předsedo, neříká se, jak jste to zohlednili. Rádi bychom dostali možná nějaký seznam těch překryvů legislativy na ETS, e na certifikáty, na ceny to musí být rozpracováno poněkud viditelněji. To si myslím, že ještě, eh, ještě hodně lidem není eh, zřejmé. Potom poslední věc, eh, malé a střední firmy. 10 miliard povinné úspory, to je dobré pro střední firmy, ale já se obávám, že to tak není. Když poskytovatele energií budou muset eh, každý rok ušetřit o 3%, tak budou dělat obrovské eh, eh, zakázky. Ne ty regionální místní poskytovatele z toho nebudou mít prospěch. Čili já se obávám, že s tímto přístupem těch závazných cílů dosáhneme spíš opak, než kdybychom přišli s orientačními cíly Eh, obezřetně k té energetické efektivitě. Děkuji, pan Royal. Děkuji, pane předsedo. Jenom také několik eh, stručných eh, připomínek. Všechny ty cíle, analýzy, popisy jsou dobré, ale já se chci zeptat na otázky metod. Budeme mít ještě více grémí, více rozvoje kompetencí evropských gremí, je správné toto dělat eh, předpisy, není eh, lepší eh, použít metodu podnětu. Pan Pípr právě tady hovořil o jedné věci. Označování je další pozitivní případ. To je opravdu motivační systém. Ekodesign na druhé straně přes předpisy, to je něco jiného. Acer, proč ESA se posiluje kompetencemi, když všechno teď víceméně funguje? Nejdříve musí být nějaká analýza na stole, že to nefunguje. Z důvodu raz, dva, tři, čtyři. Potom je třeba to vylepšit. Tady se popíše eh, velkolepý scénář, skvělé cíle a my jsme ti největší nejlepší. Ale eh, svět dobijeme eh, obnovitelnými energiemi nebo energetickou efektivitou. Podívejte se na Lisabonskou strategii, ta nebyla úspěšná. Někdy eh, je eh, lepší eh, lidi posouvat po malých kručcích, aby to udělali sami. A já jsem tady mimořádně kritický. Více úkolů u energetických cílů. Ještě více cílů a půjde svět dobrým směrem. Což se nenaplní. Jaký dopad to bude mít na průmysl? Prostě tady vytvoříte nová pracovní místa, ale spoustu jich taky ohrozíte. Samozřejmě je třeba hovořit eh, s eh, nadšením, ale eh, také rozpoznávat hranice. Jinak to není správně. Já jsem tady konkrétně postrádal ten tržní přístup. Bylo tady dobře, dost příkladů. Dobře, nemůžu toho říct eh, hodně, nebo nemůžu říct všechno, jenom si myslím, pane předsedo, že není mimořádně dobré, aby normální poslanci mohli hovořit jenom krátce a předtím se tady hovořili dlouhé projevy. Když to půjde takhle, tak už sem žádní poslanci nebudou eh, chodit, protože nikdo nebude eh, mít chuť tohle poslouchat. Děkuji vám, pan Blanco López. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Balíček čisté energie je vynikajícím východiskem k modernizaci energetického systému v Evropě. Evropská unie má vedoucí úlohu v šíření nízkouhlíkového hospodářství a plnění eh, klimatických cílů. A tuto vůči úloha by měla pokračovat, měla by to být i příležitost k zlepšování účinnosti energetického systému s ohledem na občany, a na hmatatelné zlepšení pro spotřebitele, podniky a jejich konkurenceschopnost. Chtěla, chtěl bych se zeptat, zda nepovažujete za nezbytné zřídit závazné cíle na národní úrovni v oblasti obnovitelných zdrojů. A dále nízká úroveň spokojenosti evropských spotřebitelů s energetickým trhem ukazuje, že je třeba zajistit větší transparentnost a posílit postavení spotřebitelů. My nejsme příliš spokojeni s ambicí komise v této oblasti a mm, se silou e, návrhů, protože je třeba zabránit vysoké volatilitě cen, tak jak ji čelíme v současnosti ve Španělsku. A dále bych také chtěl, aby komise nenechala jenom na členských státech řešení situace energetické chudoby, protože to je velký problém v celé Evropě. Děkuji. Pan Kohlíček. Děkuji, pane předsedo. Ten balík je opravdu obrovský a mám dojem, že je to příliš velké sousto, protože my se bavíme na jedné straně o výrobě, naprosto izolovaně od toho, že někam se ta energie, která se vyrobí, musí přenést. Na druhé straně se bavíme o účinnosti a prosím vás, co je mezi? To je transport. Platíme za transport zemního plynu, platíme za transport po silnici, po železnici, lodí, ale neplatíme nic za vysoké napětí. Co to je za hloupost? Já jako malý výrobce musím platit za každou kilovatu, kterou dávám do systému, za kterou chci, aby mi zaplatili, a já platím za dopravu těch kilovat na nízkém napětí. Ale na vysokém napětí se neplatí vůbec nic. To je základem největších distorzí v rámci celé Evropské unie. A druhý základ je v tom, že jsou naprosto neprůhledné a naprosto vzájemně nesrovnatelné dotace v jednotlivých státech. A tohle bude největší problém, aby se trošičku alespoň harmonizovalo. A na třetí straně Evropská unie při vstupu Bulharska je donutila, aby odstavili jadernou elektrárnu. Zdroj levné energie. A dneska Bulhaři mají obrovské problémy. A budou mít i do budoucna. A tohle ten balík nemůže vyřešit, protože to je skutečně distorze trhu. Děkuju. Uh, thank you, Madame Ernst. Paní Ernst. Já vielen Dank. Děkuji. Těším se také na váš výklad v řadě otázek. Lze hovořit o historickém eh, rozměru, to je eh, zřejmé. Já si eh, dělám určité obavy. Cíle u obnovitelných energií. Já si myslím, eh, že nejsou dostatečně eh, žádostivé. To už říkali předřečníci. Bavím se, tedy dělá si eh, obavy ohledně ukládání energií a obnovitelné energie. Rád bych se dověděla, jak si představujete, jak jak eh, to dodávání energií obnovitelných má do sítě vypadat. A potom eh, závazné eh, cíle výstavy musí být na národní úrovni. Je pěkné, když na evropské úrovni si dáme spoustu krásných cílů, ale pokud to ne prosadíme na národní úrovni, bude to problematické. a všechny ty cíle jsou problematické. Já jsem eh, z takového uhelného revíru eh, v východním Německu. A hovoříte o spravedlné, spravedlné transformaci. Jak chcete eh, odbourávat uhlí? Kdy má proběhnout a je to nutné? To je všechno, děkuji. Uh, thank you much, madam. Děkuji. Paní Nibler. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, tři témata. Za prvé k efektivním, efektivnímu využívání energií, ty všechny cíle, to je v pořádku. E, musí e, to být ale spravedlivé pro e, spotřebitele. Nejdůležitější věc, jak se to bude financovat? Možná byste mohl pohovořit o financování ještě podrobněji, když ty sítě a, a ty domácnosti se budou digitalizovat, to bude stát strašně prachu. A prosím, nedělejte to na úkor spotřebitelů. Co také udělá Evropa, FCBC a všechny ty stimul, všechna ta stimulace, co, co s tím podněty. A potom druhá věc. Já si myslím, že se musíme zamýšlet nad podrobnostmi transformace, která neproběhne ze dne na den. A pokud jde o zajištění dodávek, tak to je nesmírně důležité, stejně jako ekologické eh, mm, ohledy. Eh, já jsem z Bavorska, my máme spoustu energeticky náročného průmyslu a je důležité, abychom měli ty dodávky opravdu 24 hodin denně, takže je to pro mě na prvním místě. A pokud je o navrhovaný regulační rámec, tak to je všechno v pořádku, je tam spousta dobrých věcí. Otázkou je, jestli ženské státy budou pro potřebujeme opravdu eh, to široce rozjet a tam eh, chci poděkovat, že eh, zahrnujete ty lokální a regionální aktéry do svého návrhu. Čili při výstavbě těch obnovitelných energií to bylo spíš ze zhora dolů, ale musí to být ze spoda nahoru. Od zemědělců přes malé podniky, obce, prostě všichni se do toho musí zapojovat a i v oblasti energetické energetické efektivity. To tak musí být. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Pan Zanonato. Sí, grazie, presi- Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat panu místopředsedovi eh, Ševčovičovi za tuto obsáhlou informaci o balíčku, která je podle mě skutečně dobrým bodem zlomu v energetické politice EU. A tolik k pozitivním věcem. Balíček jde správným směrem, ale potřebuje i určité zásadní zlepšení. Za prvé je třeba zlepšit cíle u eh, obnovitelných zdrojů, který zatím je dán na 27% do roku 2030, ale eh, vlastně nereflektuje takto pařížské dohody o klimatu. Je třeba mít národní cíle, protože to by dalo i jistotu investorům a je také třeba eh, rozšířit národní eh, klimatické plány tak, aby obsahovaly i cíle u obnovitelných zdrojů, které budou odpovídat dohodě. Dále nástroje na rozvoj energií z obnovitelných zdrojů je třeba eh, stanovit jasná pravidla protože ta jistota je pro investory tolik důležitá a mám pocit, že zatím to není dostatečně jasná. Konečně, pokud jde vlastně šíření energie z obnovitelných zdrojů, možná je třeba ještě eh, toto zvážit. Pokud nemáme závazné cíle k eh, eh, opouštění pevných paliv, tak jak už tady mnozí připomněli, tak je to problematické pro výrobce obnovitelných zdrojů, které, kteří nadále nebudou eh, schopni investovat s jistotou. Jsou tady i další eh, body, eh, mechanismus kapacity, úloha tzv. pro-users, ale mm, nebudu to tady rozvíjet, nemáme čas, ale přeji vám tedy hodně štěstí do další práce. Děkuji. Děkuji. Pan Ehler. Pane komisaři, já bych eh, se stručně dotknul dvou témat za A. Systém ETS eh, eh, vychází z představy, že přes systém obchodování přejdeme k, od nejnižších nákladů na nejvyšší náklady na a vyhnutí se emisím. My se zaměřujeme na obnovitelné energie, to znamená tam, kde máme ty nejvyšší náklady. V málo eh, programech, například eh, eh, v vlastní výrobě, v výrobě ocely, něco takového placujeme, platíme, platíme produkční technologie, které mají nejvyšší náklady na vyhnutí se CO2. Čili tady máme úplný rozpor mezi tím, co máme za dotace v oblasti výzkumu a, a tou myšlenkou za ETS. Jak si myslíte, že by měla být eh, uspůsobena eh, dotační a výzkumná strategie v této oblasti? To je jedna věc. A druhé eh, téma stručně. Jsem z oblasti hnědouhelné, kde máme 20 tisíc zaměstnaných. Hnědé uhlí není dotované, je vysoce stabilní, velmi to přispívá k cenové stabilitě a co řeknu 20 tisícům zaměstnanců v této oblasti, v eh, regionu, který z 90% právě zaměstnává tyto lidi? No, co jim řeknu těm lidem? Tady toto není, není černé uhlí, uhlí, které je částečně subvencované. Co řeknu těmhle lidem? A jak se staví komise k otázce, že tyhle uh, transformační procesy uh, musí samozřejmě proběhnout, to eh, nespochybňujeme, ale jak se postavíme eh, k tomu, eh, že v Evropě jsou regiony, které ponesou břímě našich ambicí, pokud je o CO2, a naopak jiné regiony z toho budou profitovat. Jak se postavíme k tomu, že těch 20 tisíc lidí budou, bude volit pravic, pravicové extremisty v celých regionech, spadnou naše demokratické struktury a toto vůbec nepřeháním. Čili jak z hlediska toho zimního balíčku chcete se věnovat těmto transformacím? Děkuji, paní Virkunen. Děkuji vám, pane předsedo, a blahopřeji ke zvolení. Děkuji panu místopředsedovi, že přišel mezi nás a souhlasím s tím, co říkal Christian Eller ohledně toho, že musíme se opřít o energetické odvětví, které bude více vycházet z trhu. To je jedna z nejdůležitějších věcí v tom energetickém balíčku. Energetika by měla se opírat o trh a víme, jaké máme zatím s tím problémy v Evropě s dotacemi a podobně. Stručná otázka ohledně toho širšího obrázku. Energetická unie je jedno z nejdůležitějších priorit komise. A vy jakožto komisař úzce spolupracujete na tomto tématu poslední dva roky a Víme, že všechny členské státy eh, mají před sebou trošku odlišné úkoly, ale pokud byste mohl poukázat na jeden, dva, tři eh, největší úspěchy za poslední dva roky v oblasti energetické unie, co by to bylo? Máme nějaké takové úspěšné příběhy na evropské úrovni? na místní úrovni. Samozřejmě tam probíhají velké změny, ale pokud se podíváme na Evropu jako celek, co jsou největší úspěchy za poslední dva roky a když se teď díváme dopředu, tak máme před sebou eh, rozsáhlý balíček eh, čisté energie. Samozřejmě bude třeba vyřešit spoustu otázek, budou nás čekat eh, jednání, ale zase, kdybyste měl vybrat dvě, tři nejdůležitější věci nebo kroky, které je třeba podniknout s energetickou unii eh, tento rok a příští rok? Co by to bylo? Děkuji. Paní Ponset. Dobrý den, pane předsedo, děkuji, že jste přišel. Já se chci zeptat na článek 6 nové směrnice o obnovitelných zdrojích. Členské státy podle tohoto článku mají dbát na to, aby podpora projektů obnovitelných zdrojů se nezměnila tak, že by to mělo negativní vliv na práva, která udělili a aby to neměli, nemělo vliv na ekonomické aspekty podporovaných projektů. To je uvedeno v novém článku směrnice. A já se ptám, pane místo předsedo, tento článek je odpověď komise těm zemím, které podobně jako Španělsko opakovaně porušovaly právní jistotu kdy vydávali právní předpisy se zpětnou platností proti čistým energiím, protože zatím komise vždy odpovídala záporně na jakékoliv stížnosti s tím, že tyto prostředky se zpětnou platností pro obnovitelné zdroje neporušují směrnici o obnovitelných zdrojích EU. Znamená to tedy, že s tímto novým článkem nové směrnice budeme moci konečně skoncovat s tímto ruinováním stovek malých a středních podniků a investorů, například ve Španělsku, více než 60 tisíc kvůli energetickým škrtům, eh, například ve fotovoltaické energie, eh, tím bylo postiženo. Děkuji. Děkuji. Paní Werner. Děkuji, pane předsedo a pane místo předsedo. Tady jsem. Balíček čisté energie eh, nevnímám jenom z hlediska eh, jedné politiky, ale z hlediska průmyslové politiky. Eh, je to důležité, důležitý prostor pro pracovní místa, pro eh, růst a investice. Jsem z regionu, kde eh, spousta lidí pracuje v oblasti obnovitelných energií a prognoza říká, že do roku 2020 to bude 20 tisíc lidí, kteří si tam najdou nová pracovní místa a Musíme pamatovat na to, že ta pracovní místa se nevylučují s těmi stávajícími. Evropské podniky dnes mají 40 eh, patentů na obnovitelné energie a musíme eh, si zachovat tuto vedoucí pozici. Globální vedoucí eh, pozice v inovativních technologiích, ve výzkumu je důležitá a samozřejmě i pro klimatické úspory, klimatické změny v roce 2015 se eh, investovalo do obnovitelných zdrojů 300 miliard eur. A u nás se rozjedou jenom, když budou rámcové eh, závazné podmínky. Závaznost je garancí pro eh, plánování, pro jistotu plánování. A smysluplné eh, to je, když eh, si stanovíme eh, také efektivní využívání těch energií. Spotřebitelé musí být středem energetické unie. A vy jste v posledních letech skonstatoval, že se stali hlavním aktérem. Konkrétní legislativa je tady velice nutná. No a jde o to i eh, SAD. Potom další eh, důležitá věc naší frakce, eh, boj s energetickou chudobou. Zákazníci, kteří potřebují ochranu, musí být chráněni starý a také opatřeními na zvýšení efektivity využívají například sanace budov a tak dále. Děkuji mnohokrát, pan Kolo Bašev. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane Busku, pane Ševčoviči. Asi nedosáhneme ambiciozního cíle 27%, když nestanovíme národní cíle. Úspěch strategie 2020 byl dán také tím, že jsme měli národní cíle. Předpokládejme, že půjdeme všichni spolu na večeři, budeme mít účet 150 eur, tak se musíme rozhodnout, jak si ten účet eh, rozdělíme. Možná každý 30 eur, možná někdo zaplatí celý účet, možná někdo eh, se schová na záchodě, než se účet zaplatí. Někdo možná bude mít takovou ústupovou strategii a nebude eh, chtít platit účet, protože to bude záminka, aby se už s námi nemusela setkat. Takže musíme mít osobní odpovědnost, protože já nevěřím v systémy, kde všichni odpovídají za všechno. A když chcete letět Airbusem, tak eh, je tam prostě eh, posádka a tam všichni vědí, jakou mají odpovědnost a co za to dostanou. Příklad z mé země. Máme změny v národních právních předpisech od března 2015 a po těchto změnách nevíme, kolik eh, nových obnovitelných zdrojů v naší zemi máme. Víte, kolik máme? 0 MW. Vůbec nic. A to je výsledek, protože jsme dosáhli národního cíle, ale teď už žádný národní cíl nemáme pokud máme míru návratnosti eh, u obnovitelných zdrojů 10-12 let, eh, návratnost s pobítkami, s eh, dotacemi, těch to bude třeba 25-30 let nebo třeba ještě více. Já bych nechtěl uh, Eh, abych se mi vlastně ta investice vrátila, až mi bude třeba 70. Eh, když máte návratnost 30-40 let, nemůžete někoho očekávat, že bude investovat do obnovitelných zdrojů. Takže to je moje stanovisko. Potřebujeme národní cíle, protože bez dotací ten cíl se nedosáhne. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Krombačev je byl eh, právním členem eh, našeho výboru ITRE. Vítám vás. A další nový člen, tentokrát náhradník, nikoli řádný člen, ale náhradník z Chorvatska, pan Sklec. Má slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu stručný, pokusím se být stručný a konkrétní, eh, mám otázky, ale také nějaké návrhy panu místo předsedovi. Za prvé, rozhodnutí ehm, zaměřit se na občany. Eh, řada občanů neví, jak funguje Evropská unie. Jakým způsobem je chcete informovat, aby lépe porozuměli energetické unii? Zvláště když eh, dnes vidíme, eh, že jednotliví eh, členové nebo jednotlivé organizace chtějí napojit na rozvodnou síť, přenosovou síť a mají tedy také různá pravidla. A ta pravidla eh, v rozvodných sítích se liší. Já si musím také ještě sám pro sebe zdůraznit, že eh, distribuční společnosti eh, jsou často na straně regulátora v těchto trzích a definují tedy tyto bariéry vůči občanům. A Ehm, já se vás chci zeptat a také vás trošku varuji, že když připravujete ehm, novou strategii, tak by mě zajímalo, jak eh, budou fungovat ty inteligentní elektroměry. Možná vás překvapí, eh, že ehm, to finální nasazení se připravuje na rok 2030, kdy tedy chceme snížit mm, emise, chceme zvýšit energetickou účinnost, jakým způsobem chceme vést eh, svoji eh, politiku v EU, když plánujeme všechny tyto cíle dohromady. Hm, děkuji mnohokrát. Pan Benson. Děkuji vám. Eh, děkuji, pane komisaři, hm, děkuji za Eh, zavedení tohoto zimního balíčku eh, vzhledem k omezenému eh, řečnickému času se chci zaměřit na zabezpečení budov. 40 energie se vydává právě v budovách. Proto máme obrovský potenciál zlepšení stavu budov, existujících budov i nově stavěných. Já chci zdůraznit tři zásadní aspekty. Musíme respektovat kompetence členských států a musíme zajistit, aby energetická účinnost byla zavedena tak, aby nepřetížila malé střední podniky, protože na druhou stranu ta, ty změny, ten balíček přinesou nová pracovní místa, nové příležitosti pro malé střední podniky. Zároveň musíme eh, takto rozjet nejrůznější energetické renovační projekty. Musíme zajistit všechny, eh, aby fungovali všichni tržní hráči, včetně nejrůznějších eh, eh, subjektů, které jsou nové na trhu. Dosud jsme byli velmi úspěšní. Musíme si uvědomit, že potřebujeme ve svém souboru nástrojů nové nástroje abychom uvolnili soukromé financování. Tito lidé potřebují dlouhodobou stabilitu. Jakým způsobem chcete vytvořit dlouhodobou stabilitu pro investory, aby jste dostali více finančních prostředků? Víme, že máme EFSI, Ehm, vím, kdy se připravují tedy veřejné prostředky, ale zároveň potřebujeme penzijní fondy do toho zapojit. Děkuji, paní van Bosut. Děkuji, pane předsedo. A blahopřeji vám ke znovu zvolení předsedo. Já jsem velice rád, pane, dára, pana komisaři, jestli tady dnes eh, jste. Je dobré, že efektivní využívání energii je opravdu vaše priorita. Možná eh, se musíme eh, snažit pojmenovat hodnotu v megawatech té energie, kterou nespotřebujeme. A tím také spotřebitele i podniky motivovat k eh, efektivitě. A tady se eh, dostávám ke své otázce, eh, navazuje to na kolegyni Niber. Všechny ty náklady ohledně v efektivního využívání, tak hovoří tady o 40%. Začínali jsme na 27%, tak jak skonstatovala rada a Tady dvě krátké otázky. Eh, počítá eh, s tímto komise eh, s rozlišností těch cílů? Já si myslím, že ta opatření, která bude třeba přijmout, se musí zaměřovat na to, aby ta dodatečně dosažená e-, energetická efektivita byla dostatečně velká. A potom druhá otázka budou členské státy eh, moci eh, eh, investovat v rámci svých rozpočtů více let do dosažení těch energetických cílů úsporných. Děkuji. Madam. Děkuji vám. Uh, well, it's an end of our list of speakers. Tímto končí seznam řečníků a pan místo předseda se mě zrovna ptá, kolik času mu dáme. Já jsem řekl, že je to na něm, potřebuje 20 minut, 25 minut nebo 10 minut. Sekretariat říká 10 minut, pravděpodobně více. Děkuji vám, pane předsedo, za tu štědrost větší než u sekretariátu. Really, uh... A jak jste viděli, tak já bych vám chtěl poděkovat za velký zájem o tuto debatu, protože otázky, které tu zazněly, i témata, která jste nadnesli, ukazují váš velký zájem o tuto problematiku. Já se zaměřím na klíčové aspekty vašich otázek. Pokud mi to pan předseda dovolí, budu se věnovat i specifickým záležitostem. První téma, které si musíme ujasnit, souvisí s takovým typickým nedorozuměním, eh, které se objevuje, když diskutujeme o eh, takzvaném prioritním eh, o posílání priority dispatch. Znamená to, že energie, kterou produkují třeba eh, obnovitelné zdroje a další, nemusí, přímo, nemusí na trh, ale jde přímo do přenosové sítě. A v současné situaci tedy když vezmeme v úvahu, že obnovitelné technologie jsou již velmi vyspělé, tak chceme tuto priori, eh, tento priority dispatch eh, vyhradit pouze malým instalacím, eh, prioritním, ukázkovým malým elektrárnám. Proč? V některých členských státech totiž je situace taková, že pokud se podíváte na potenciál obnovitelných zdrojů, tak tam, kde je, tak by mohlo více než 100% energie eh, konkurovat a bojovat o te, toto prioritní eh, připojení. Pokud tento problém tedy nevyřešíme, eh, tak bychom vlastně bránili tržním signálům, aby fungovaly. Čeho tedy chceme dosáhnout? Chceme propojit stabilitu se zavedením nových systémů, které fungují lépe. E, stabilita, která e, zajišťuje také do... které zajišťují také dědickou doložku u e, těch starších systémů. A je to něco, co nám vyjasní, že když přijmete eh, nějaký, eh, nějakou podpůrnou metodu, podpůrný program, tak už je tam zajištěna návaznost. Ale když hovoříme o priority dispatch a změně, kterou navrhujeme, nesmíme zapomínat také na prioritní přístup, priority access. Kdo tedy bude mít tento prioritní přístup? případě, který je stále častější v EU a čas také dramatičtější, e, jsou zácpy v té síti, když se objeví konkurující dodávky energie, tak v takovém případě musíme e, rozhodnout o E, takzvaném snížení omezení, kdy tedy danou energii prostě do sítě nepustíme, aby se nenarušila stabilita systému. Musíme tedy navést, za, zavést změnu, jak zvládat e, toto navýšení nabídky. A máme také systém, který lépe odráží technický vývoj a také politickou e, realitu. My tedy navrhujeme tento postup. Za prvé konvenční energie, CHP a pak obnovitelné zdroje. E, takže tady pak vidíte, jaké je pořadí priorit. A ten poslední je výjimečný, protože tady hovoříme o vlastní spotřebě. To je v situaci, kdy tedy by došlo k zásadní krizi v přenosové síti. Posílení pravidel o prioritní přístupu, eh, pravidla toho omezení dodávek, eh, to je něco, co eh, přinese tomuto oboru v mnohem jasnější situaci, jasnost do problému. A když mluvíme o závazných cílech, tak je situace trošku jiná, protože je faktem, že máme závazné cíle pro EU jako celek. Víme, že v tomto směru se setkáváme s tím, že eh, nám tady chtějí eh, pomoci využívat těchto cílů. Víme, že jsou různé typy energií napříč EU a víme také, že musíme mít skutečně výrazný přeshraniční přístup. jak tady kolega zdůrazňoval, musíme být opatrní co tedy eh, bude dělat CGS a další eh, orgány, které připravujeme pro DSO. A eh, potřebujeme zažít, zaznamenat větší pří, počet přeshraničních přesunů, musíme k tomu mít jasné řešení. Pozorujeme a sledujeme diskuse s Německem, Polskem, Českou republikou, Slovenskem eh, o problémech přetížení. Eh, a pokud se chceme vyhnout této situaci, do budoucna potřebujeme lepší regionální plánování. Eh, musíme vědět, co dělat v případě mm, převisu nabídky. A pak tedy ho, jednáme s takzvanými TSO, tedy provozovateli přenosové sítě. A máme takové provozovatele, kteří fungují dobře v západní Evropě, ale ne po celé EU. Pracují často dobrovolně a s velmi dobrými výsledky a jsou třeba na 15% a my potřebujeme přesné porozumění tomu, kterou činnost bude kdo vykonávat třeba v nenadále krizové situaci. Víme, že jde o profesionální subjekty, proto bychom se jich měli zeptat, jak by měli spolu spolupracovat která regionální centra se mají propojit, jaké nalézt nejlepší řešení pro zvládání energetických eh, eh, toků. Máme agentura CER, která zajišťuje spolupráci eh, všech těchto agentur v rámci Evropy. A pak vyvstává otázka obnovitelných zdrojů. Jak chceme dosáhnout 27 Jak zajistit, že někdo eh, se nebude snažit schovat, až eh, bude chtít číšník zaplatit večeři, jak to tady zaznělo. První eh, je nejenom systém řízení a vládnutí, což je důležité pro dosažení našich cílů. Na stole máme několik návrhů o energetické účinnosti v našich budovách, o e, navržení trhu a podobně. A všude vidíte, že se k obnovitelným zdrojům přistupuje s určitým způsobem, což je zajímavé z hlediska e, pohledu biznesu, z hlediska strategie a podobně, což nám umožní e, směřovat těch 27 Zavádíme doložku neretroaktivity a posilujeme Eh, účast přes hranice a také samozřejmě zapojení se do podpůrného programu, což zvýší transparentnost, ale také zájem o financování obnovitelných zdrojů. Pokud chcete zvažovat kombinaci opatření, eh, design trhu, energetická účinnost a obecné podpůrné programy, tak vytvoříme takové prostředí, eh, které by mělo pomoci dosáhnout cíle, kterého dosáhnout chceme. Pak vyvstává otázka, zda bychom neměli být eh, odvážnější jak dosáhnout cílů, které byly stanoveny v Paříži. Mohu říci, že snížení eh, emisí skleníkových plynů o 40 to jde ruku v ruce s cílem 27 energie z obnovitelných zdrojů. A vidíme, že 30 energetické účinnosti jako závazný cíl by pomohlo občanům více než původně navržený eh, cíl ze strany Evropské rady. A my si myslíme, že nejvhodnější je cíl 30%. Ten je efektivní z hlediska nákladu a také výrazně bude zachraňovat životy, protože omezí znečištění ovzduší. Ale jak se vůbec dostat do tohoto stavu, když transformujeme energetický systém, začneme tento proces využívat eh, a budeme mít přesvědčivější eh, přístup tak také se objeví více nových systémů, které bude více zájem o tento obor. A za nějakých 15 let eh, budeme moci hovořit o jiných výsledcích. Dnes už lze říci, že tyto eh, věci lze dosáhnout a Samozřejmě budeme připraveni situaci aktualizovat, jakmile se objeví nová technologie a podobně. Co by bylo pak velmi zajímavé, je systém, který umožní fungování tady to. Eh, když se jedná o výzkum a inovace, tak samozřejmě jsou relevantní všechny záležitosti, které se zmiňovaly. Vychytávání uhlíku, reintegrace obnovitelných zdrojů, dekarbonizace budov, eh, elektrická doprava a podobně. To vše je vnímáno jako priorita pro výzkum a inovace a budeme tím směrem posílat větší objemy finančních prostředků. Poučíme se o dalších eh, zemí a budeme chtít motivovat nové firmy, které se tomu budou věnovat a budou nabízet nová řešení. Pak eh, nová oblast. Eh, plány pro klima a energii, to je něco, co snad pomůže přesvědčit členské státy. My bychom chtěli mít první nástin dokumentu připravený již na konci tohoto roku. A eh, návrh klimatických plánů a energetických plánů by měl ukázat, jak každá země bude plnit cíle z Paříže, jak se zapojí do globálního obrázku, který jsme si vytvořili. Měli bychom se bát, máme být naopak spokojení, připravovat další opatření. Já si myslím, že ke konci roku budeme mít první indicie, jak se k tomu postavit a zcela jistě budeme moci pracovat na tom, jaká další opatření přijmout k tomu, aby se podařilo cíle splnit. Když říkáte o těch mezerách, které se mají zaplnit, ano, my už o tom uvažujeme, ale nejprve je potřeba si analyzovat stávající situaci. Důležité je si uvědomit, že tady zavádíme systém trvalého přeskoumání eh, toho, jak se cíle plní. To je něco, co dříve nebylo. A když se dostáváme k finančním otázkám, děkuji všem poslancům, kteří se k tomuto vyjadřovali a kteří vnímají energetickou účinnost jako důležitou oblast jak eh, v tomto smyslu bojovat eh, s chudobou, jak zlepšit kvalitu ovzduší v našich městech. Tady vnímáme obrovský potenciál. 40 energií, která se spotřebují v Evropě, jde do budov. Většina eh, také bytového fondu je zastará a jak se renovuje 1% budov ročně, takže potřebujeme 100 let, abychom se dostali do situace, kterou si přejeme. Zcela jistě musíme také měnit regulační prostředí. Není to jenom eh, z veřejných zdrojů, kde se renovuje, je to také soukromý zájem business case, objevují se iniciativy místních orgánů, které by mohly být motorem poptávky a mohly by podpořit tedy tento vývoj. Smart financing pro inteligentní budovy. Uh, 17 miliard euro eh, již je vydáváno na energetickou účinnost, fondy soudržnosti a dalšími programy, které jsou schváleny s členskými státy 22% Junkrova fondu. Eh, tam už se mobilizovalo více než 160 bilionů. miliard, pardon, eh, a mm, v této souvislosti si musíme říci, že potřebujeme vyvíjet regulační stabilitu. A musíme tedy, pokud se vydáme tímto směrem, vidět také význam investic a to, že nám investice něco přinášejí. A e, myslím, že dosáhneme také odpovídajícího zájmu ze strany investorů. A pak zaznělo několik otázek, které se týkaly vztahu energetické účinnosti a systému výměny povolenek ETS. A tady vždycky nalézáme Ehm, takovou jemnou rovnováhu, protože ve všech těch aspektech vidíme nějaká pozitiva. Pokud chceme být ambiciozní z hlediska energetické účinnosti, tak můžeme snížit eh, cenu ETS. Ale když si to přepočítávám podle současných cílů, Eh, pro energetickou účinnost se zvážením veškeré práce, kterou již odvedl třeba Evropský parlament. Víme, jak by ten nový systém ETS měl fungovat v praxi s tím, že se má odstranit to, co zatěžuje ten trh zbytečně, tak věříme, že jsme ehm, nasměřování správně, eh, že vznikne takový systém, který bude motorem inovací a který současně bude podporovat energetickou účinnost a plnění cílu pro energetickou účinnost, jak jsme řekl. A pokud mi dovolíte ještě telegraficky, ehm, chci poděkovat paní Dali za ehm, z malského předsednictví za ehm, spolupráci, protože Eh, oni přejí, co, si přejí co nejrychlejší postup v těch důležitých tématech. Víme, že pan Buzek také takto efektivně organizuje práci výboru. Vidíme tedy hmatatelný pokrok již v letošním roce. A pokud se týká otázek uhlíkově náročných odvětví, tak si musíme uvědomit, že pokud chceme mít správnou transformaci v Evropě, musíme také získat podporu obyvatel. A rozumím tomu tak, že lidé v uhelných regionech jsou hrdí na to, kde pracují. A pracují tam dlouhou dobu, jsou na to zvyklí, je to jejich perspektiva a my musíme nabídnout alternativu, nové business modely. Musíme pracovat na nové budoucnosti pro tyto uhelné regiony. Proto eh, chceme eh, se od těch regionů, které se již transformovaly, se poučit. A na základě toho definovat novou sociální politiku, jak připravit ten region na novou ekonomiku, na nový obchodní model a jak můžeme využít eh, toto čistším způsobem. Návrh na vychytávání uhlíku a podobně například. Jakým způsobem k tomu přistoupit? Tady se může objevit řada technologických milníků. Nesmíme tedy zapomínat na velmi důležitý sociální rozměr energetiky. Zcela jistě tam budou lidé s novými dovednostmi, kteří z toho získají. A pak lidé, o které nebude už na trhu práce takový zájem. Pokud se podíváte na čtvrtou průmyslovou revoluci, tak vidíte, že tam, kde je taková opakující se rutinní práce, tak to už budou dělat roboti. A proto je nezbytné to mít na paměti a nabídnout občanům také nový soubor dovedností, které budou připravené na budoucnost. Pane předsedo, já jsem se maximálně snažil zodpovědět vaše dotazy, aspoň ty nejčastější. Uvědomuji si, že jsem zcela jistě nezodpověděl všechny. Ale vidím, že už jsem přesáhl vyčleněný čas. A v každém případě jsem připravena ochoten pokračovat v diskusích e, s poslanci, případně i písemně, mailem, anebo na nějakých dalších zasedáních. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane místo předsedo. Pokud mohu požádat, celá jistě máte poznamenáno, co tu zaznělo i třeba pár těch konkrétních otázek. Chci se tedy zeptat, zda by bylo možné je stručně několika málo větami zodpovědět. Protože zcela jistě víte, kdo se na co ptal. A nám by to velmi výrazně pomohlo. Ano, my jsme si dělali podrobné poznámky. Mám tady další kolegy z komise. A zcela jistě to jsou otázky, na které musíme reagovat, musíme si řadu věcí vyjasnit, tak abychom eh, mohli eh, podrobněji vysvětlit, proč tady ty návrhy jsou. Chceme tedy Eh, odpovědět všem poslancům. Učiníme to, pokud se vám odpověď mailem bude zdát nedostačující, prosím, obraťte se na nás eh, a my to zpřesníme. Eh, I podrobné otázky totiž jsou důležité, protože ty mohou také ovlivnit další působení vás jako komise. Děkuji mnohokrát za vaši návštěvu, za vaše vystoupení. Vážení kolegové, čeká nás poslední bod v ranním dopoledním jednání účast Unie v partnerství pro výzkum a inovace ve Středomoří, takzvaný projekt Prima kterého se ujalo několik členských států dohromady. Je to velmi důležitý projekt a my si to musíme projít velmi rychle, protože mnoho času nezbývá. Prosím vás, přátelé, pokud chcete s námi zůstat v pořádku a pokud eh, chcete diskutovat, mohu požádat, aby se soukromé diskuse odehrávaly mimo tuto zasedací síň. Pokud se tedy dalšího programu neúčastníte, prosíme o klid. Uh, Pokud už zůstat nemůžete, prosím, přesuňte se mimo zasedací místnost. Sorry, our colleague from Bulgaria as well, please sit down platí i pro našeho bulharského kolegu. Toto je důležitý projekt podle článku 185. Iniciativa, pomocí níž EU a země Středomoří investují ve společných projektech e, výzkumu a inovací. Poprvé to bylo představeno v listopadu 2016 Chci požádat eh, naši kolegyni, paní Sofii Sakorafu, aby představila své úvahy. Děkuji vám, vážení kolegové prosinci 2014 Rada i parlament jako spoluzákonodárci eh, schválili projekt Prima a požádali komisi, aby ji implementovala. Podpořili články 1 185 TFU jakožto právní základ. To bylo 16. října. Eh, tam byl předložen návrh a zaměřuje se na důležitá témata sociální ekonomiky. Za prvé, zemědělské výrobky a e, vodní hospodářství. Jsem ráda, že mohu říci, že maltské předsednictví vnímá právě e, tento projekt jako e, důležitou prioritu a v ní výzkum a průmysl, změna klimatu, nedostatek trvale udržitelného rozvoje, nárůst obyvatel. To vše jsou hlavními důvody, proč je téma imigrace tak ožehavé. A v tomto kontextu Primo představuje jeden ze vzácných případů vědecké diplomacie, kdy tedy e, můžeme zabránit tomu, aby lidé opouštěli svou domovinu, e, tak, abychom zajistili bezpečnost a spolehlivost e, zemědělství, potravin, lepší vodní hospodářství. Musím říci, že voda je veřejným blahem přístup k vodě eh, patří k základním lidským právům. Spolupráce mezi veřejnoprávními organizacemi bude znamenat, že zvýšíme efektivitu, budeme lépe respektovat mezinárodní závazky a chartu OSN. 14 zemí z, eh, z, z Středomoří se podílí na projektu Prima. Je tam devět členských států, pak jsou přidružené země a celkově to bude 120 eh, z, eh, z evropských fondů na základě článku 185 ze smlouvy o fungování Evropské unie, tak aby bylo dosaženo lepší integrace a lepší spolupráce v oblasti řízení a vědy. Tento projekt bude probíhat v rámci programu Horizont Chci jenom doplnit, že je nezbytné, aby existovala určité výjimky. Ehm, to znamená, že je možné, aby se tam připojily národní organizace v tomto konzorciu. Kroky, které budou financovány, by měly být by nemuseli být na nejvyšší úrovni vědecké připravenosti. To se může rozhodnout až později při výběrových řízeních. Zároveň se domnívám, že rovnováha mezi velkými a malými projekty by byla eh, základním předpokladem. Pro financování je nezbytné, aby prima se rozjela 1. 1. 2018. Ten harmonogram je tedy velmi nabitý. Eh, Materiál bude předložen ve všech jazycích a to nejpozději do 9.2., eh, kdy vyprší termín pro podání návrhu. Pak proběhnou diskuse se stínovými zpravodaj a budu vás žádat o pochopení za EPP paní Ajuzo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych především chtěla poděkovat zpravodajce za zprávu. Plně souhlasím s linií jejího návrhu a také souhlasím s návrhem harmonogramu. Její pozměňovací návrhy zlepšily návrh komise a té chci také poděkovat za práci na tomto návrhu, který je velice důležitý nejen z hlediska vědeckého. Bohužel vypadl mikrofon. Thank you dado que la ponente... Vzhledem k tomu, že zpravodajka perfektně zprávu vysvětlila, mohu být stručná. Za prvé, eh, líbí se mi její pozměňovací návrhy týkající se specializace eh, národních i evropských fondů eh, v oblastech Eh, technického rozvoje TRL. ke eh, se mně eh, líbí myšlenka těch takzvaných free riders. Myslím, že je třeba otevřít účast v Prima co největšímu počtu zemí, ale také nezapomínejme, že některé členské státy přispívají do Prima. Je to pro ně velké ekonomické úsilí, ale je třeba zajistit rovné podmínky. Jsou tady dva konkrétní body, které je třeba vyjasnit a které, ke kterým já budu mít pozměňovací návrhy. Za prvé problematika záruk. Chápu, že je nezbytné eh, v souladu s finančním nařízení, aby záruky zúčastněných zemí byly dostatečné pro to, aby se pokryly prostředky, které poskytuje EU. Ale to v žádném případě neodůvodňuje, že by každá účastenská země měla být solidárně odpovědná za všechny příspěvky EU. To potom mnoho zemí by se z toho stáhlo. Každá země musí odpovídat jenom za ty prostředky, které se týkají jejich projektů. Proto je, myslím, třeba omezit záruky, musí být dostatečné, ale zároveň to nesmí být přehnané. A protože jinak odradíme země od účasti. A druhá věc, myslím, že je třeba lépe definovat ty, to propojení sever jejich při tvorbě společenství je třeba to formulovat tak, aby se nestalo, že vlastně některé země budou moci být zvoleny do obou pásem. Takže to bude také předmětem mého pozměňovacího návrhu. A na závěr chci ještě říci, že návrh komise, pokud jde o rozdělení pilířů eh, z komunitárního financování, by se také měla vylepšit a také k tomu budu mít pozměňovací návrh. Děkuji. Thank you. Děkuji mnohokrát. Eh, paní to já SD. Děkuji mnohokrát. Vážím si úsilí, které zpravodajka do materiálu vložila. My budeme spolupracovat, abychom ještě doladili ten obsah, jenom několik aspektů, spíše formálních než obsahových. Proč začínám s formou? Všichni si uvědomujeme, že aplikace článku 135 smlouvy pro tento typ eh, iniciativy představuje zásadní eh, právní volbu. Je to velice důležité, ale zároveň článek složitý procedurálně. Kdokoliv si zvolí tuto cestu, si musí uvědomit, že spolupráci na základě tohoto článku na základě článku 185, takže ten postup nebude snadný. A je to tedy taková výzva. Musíme si uvědomit, eh, že je nezbytné, aby tento složitý proces skutečně v praxi fungoval. Musíme jednat také prakticky, abychom to neobrátili proti sobě, proti našemu výboru. Musíme tedy vědět, jaké budou konsekvence takto zvolené cesty. A také v souvislosti s tímto postupem, který je složitý pro EU, ale může také být nepříznivý pro země s různými úředními strukturami. A panují tedy také e, obavy, e, jak to bude tedy financováno. Finanční otázky jsou zásadní, protože my žádáme partnerské země o velké investice, takže také neseme e, odpovědnost sami. A nyní obsahově. Musím říci, že jsme se všichni shodli na tom, že právě toto má zásadní význam pro budoucnost změněných zemí, pro středomorský region obecně bylo by rozumné, abychom eh, si eh, jasně určili, že výzkum, biologická rozmanitost, potraviny a podobně mají prioritu, tak aby technologický vývoj, eh, který se aplikuje v praxi, aby skutečně povedl ke zlepšení životních podmínek a tom se budu věnovat. Prosím, pan Marie Sekar. Děkuji. Já chci nejprve eh, poblahopřát vám, pane předsedo, k vašemu znovu zvolení do funkce a těším se na konstruktivní spolupráci E, KR s vámi. Nejen to, ale také na osobní rovině. Chci poblahopřát kolegyni Sakorafie k její zprávě. Je skutečně nastavená správným směrem. Kolegyně analyzuje velmi zásadní témata. A projekt Prima, jak jsme řekli, se týká výzkumu a inovací. Co má zásadní význam, je, že Eh, by měl pomoci našim občanům. To znamená eh, i, aby tedy celá oblast Středomoří získala z této spolupráce, se eh, společného řízení a řízení tedy sektoru zemědělství a potravinářství. To je důležité zvláště eh, pro africké země, eh, které jsou ve velmi neutěšeném stavu. Je tam vysoká nezaměstnanost, vysoká eh, porodnost na jedné straně, kde je velká dynamika populační, ale současně také vznikají zásadní sociální otázky a migrační toky směrem k Evropě. To vše roste. E, Egejské ostrovy v Egejském moři. Tam vidíme řadu nelegálních e, imigrantů, kteří, e, a to jsou země, které jsou v programu Prima. Egypt se stal nedávno členem IMF. A opatření budou tedy ještě tvrdší vůči této zemi. Takže program Prima může takto sehrát nesmírně významnou úlohu v podpoře hospodářské činnosti malých a středních podniků, podpoře malých eh, projektů, které mohou být velmi zásadní a může také pomoci eh, mezinárodní spolupráci, eh, třeba v oblastech, které třeba přímo eh, pro občany ideální být nemusí. A v souladu s principy OSN také mohou pomoci řešit nezaměstnanost. A Ehm, vidíme, že na obou, eh, v celé oblasti Středomoří tedy mohou vzniknout určité problémy a současně ehm, všechny tyto země také se snaží potírat islámský extremismus. To jsou tedy zásadní směry a eh, my předložíme také pozměňovací návrhy ehm, Děkuji. A nyní za pana Teličku, za Alde. Pan Petersen, děkuji. Ehm, toto je dobré východisko pro další rozpravu. Jsem rád, že komise nabízí tento návrh, pomůže nám ehm, řešit eh, výzvy v oblasti životního prostředí, ale výzkum a inovace ehm, také mohou eh, pomoci nalézt společnou řeč těm zemím, které mají různou historii, různá specifika. Program Prima eh, vnímám tedy šířeji než normální výzkumný program. Vzniká však několik otázek, několik problémů, které bychom měli řešit. Investovat prostředky do tohoto programu a to, co nejefektivněji a nejúčinněji. A je potřeba také hodnotit výsledky. Podporuji myšlenku podmíněnosti pro členské státy, které se budou do programu zapojovat. Důležitým programem bude o, snížit administrativní zátěž pro žadatele a také vytvořit ehm, rámec spolupráce. Musíme zajistit, aby finanční prostředky byly vydány účinně a přinesly tedy eh, důležité přínosy, které očekáváme. A Doufám, že program Prima eh, bude moci stavět na úspěšných programech jako Horizon 2020, že bude bonusem také pro zúčastněné státy. Děkuji a těším se na další spolupráci. Děkuji. Paní Riva zelené. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že iniciativa je to prospěšná. Je věnovaná tématu, který má velmi zásadní význam, tedy zajištění dodávek vody eh, do systému potravinářství. Dotýká se řady zemí v EU, jak členských států, tak nečlenských, nepřidružených a dalších států. To je velmi pozitivní, protože to dokáže společně přispět k plnění řady cílů, tedy jednak u E, úprava právních předpisů v oblasti klimatu, ale zároveň e, při způsobení se jednotlivých zemí například suchu nebo problémům v přístupu k potravinám. A jak můžeme bojovat proti migraci, když lidé migrují, protože nemají co jíst nebo mají zásadní problémy ve své zemi? Proto si myslím, že je potřeba tady potrhnout politickou dimenzi a cíl solidarity. To je něco, co také chceme plnit, protože eh, spolupráce mezi členskými státy, země jako Egypt, Maroko, Izrael a další, eh, také znají tyto problémy. Tedy solidarita, kde máme e, e, finanční prostředky vyčleněné e, v rámci programu Horizont 2020. Zcela jistě pak se bude diskutovat o tom, jak se bude, budou ty finanční prostředky rozdělovat, jaké zároky budeme požadovat a podobně. Ale já bych ocenila zpřesnění z hlediska rozsahu působnosti tohoto programu, protože na jedné straně chceme pomoci sektoru potravinářství, ale není to to tam dostatečně rozpracované. Jakým způsobem? Voda je samozřejmě důležitá a pohybuje se v určitém vodním cyklu. Jakým způsobem tedy zajistit přístup k vodě, to je jedna věc, ale jak ji pak recyklovat? Na to nesmíme zapomínat. A pak kritérium trvalé udržitelnosti. To by mělo platit pro všechny programy. Pokud chceme zajistit Eh, potraviny, pokud chceme, eh, tak se třeba na jedné straně vyčerpá eh, jadran a podobně můžeme mít problémy. Ale nesmíme zapomínat na udržitelnost v zajišťování vody a pak jaký systém zemědělství budeme uplatňovat intenzivní s GMO nebo naopak um, takové zemědělství, které sníží chudobu, ale zároveň nakrmí obyvatelstvo a neuškodí životnímu prostředí. A Jeden aspekt, kde s vámi úplně nesouhlasím, jsou kritéria rozdělení finančních prostředků. Já bych tady dala přednost přístupu komise. Kladu si otázku, když máme 200 milionů eur v rámci horizontu 2020, tak musíme uvažovat o tom, že chceme podpořit ty projekty, které jsou už vyzrálé. A co mohou členské státy udělat více, jak mohou provádět další studie a podobně. Ano, v pořádku, ale je potřeba zajistit transparentnost, e, viditelnost projektů, které mají být realizovány. A já osobně si myslím, že právě toto zviditelnění má velký význam, e, protože jinak jsme e, v takové situaci, že nám ty informace nestačí. Děkuji. Nyní paní Kapl. Děkuji, pane předsedo. Já podporuji iniciativu komise ke spolupráci v oblasti e, výzkumu e, v, e, mezi zeměmi kolem Středozemního moře. Je to velmi dobré k tomu, abychom dosáhli těch cílových výsledků, abychom zlepšili životní podmínky lidem a, a také, abychom eh, zajistili lepší zásobování vodou. 184 milionů lidí je teď postiženo špatným zásobováním vodou a když tady budeme mít výzkumné výsledky, které eh, přispějí ke zlepšení, tak to bude dobré a já výslovně lituji, že moje eh, domovská země ne, Rakousko se neúčastní této iniciativy. Myslím si, že nejde jenom o jeho evropské členy Evropské unie, ale mm, týká se to celé Evropy, tak aby těch 200 milionů eur, eh, které jsou nezbytné k těm 200 milionů z, eur, z horizontu 2020 jako spolufinancování, eh, bylo, dost, eh, bylo poskytnuto. Chceme vytvářet pracovní místa a potom také bojovat s chudobou. Je to velmi důležité pro země i pro, pro jednotlivé země i pro Evropu. Já vám mnohokrát děkuji. Rád bych poděkoval všem eh, tlumočníkům, že eh, nám dali 10 minut navíc. Eh, to znamená, dámy a pánové, že končíme za 4 minuty. Máme ještě tři, který chce, chtě, kdo chce hovořit, prosím velice stručně, pan Kohlíček. Já si myslím, že kolegyně správně řekla, že by ten projekt eh, se měl týkat všech států Evropské unie. Třeba Česká republika pravidelně přispívá eh, k výzkumu subtropického a tropického zemědělství. Eh, také si myslím, že v tom projektu by měly být projekty zalesňování, protože nejde jenom o to zadržet pouště na jihu, ale také způsobit to, že ta krajina se zalesní. A třetí věc, je tam Eh, obrovská možnost eh, rozšířit chov nejen ryb, ale i dalších mořských živočichů, protože tam je obrovský potenciál růstu nejen na ostrovech, ale i na jižním pobřeží a samozřejmě zemědělství a zpracování potravin. Děkuji. Thank you very much, uh, eh, Mr. Děkuji, pan Jacques Metui, ředitel z DG Research Evropské komise. My, micro is not working. Mikrofon vám nefunguje. Tak se prosím přesedněte. Dobré dopoledne, říká řečník. Děkuji za slovo a řeknu to velmi stručně. Opravdu bych rád poděkoval eh, všem, kdo vystoupili, protože jsme zde vyslechli eh, celou eh, řadu pozitivních signálů eh, na adresu Primy. Eh, pokud jde o to, co eh, zde udělal zpravodaj, tak myslíme si, že je to velmi dobré zlepšení. Vážíme si té reference na klíčové principy OSN a EU, lidská práva, přístup k potravinám a k vodě. To jsou základní principy, které musíme respektovat. Také se velice vážíme tu eh, zmínku o zjednodušování, to je eh, základní eh, prvek tohoto, základní vlastnost, tak aby lidé se to mohli účastnit snadno. A potom je tady také důležitá transparentnost. Bereme na vědomí vaše připomínky k finanční záruce. To je obtížná technická otázka. Musíme nalézt společně řešení. A pokud jde o, o zbytek, tak se těšíme na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji a úplně poslední eh, velmi eh, stručný eh, proslov paní Sakorafas, paní zpravodajka. Děkuji, já to také řeknu velmi stručně. Děkuji kolegům za všechny připomínky. Na zasedání se stínovými zpravodaji si probereme ty otázky podrobněji, budeme hledat, kde se shodneme abychom se mohli pohnout vpřed. Myslím si, eh, že to je velmi důležitá věc. Tak to bylo velice stručné, děkuji vám. Eh, všechno ostatní jasné, eh, velká podpora pro vás. Lhůte pro pozměňovací návrhy je 9. února v poledne. To je všechno teď a začneme znovu ve tři hodiny. Děkuji vám. Well, thanks our reporter, uh, interpreters once again.